Okay, dear colleagues, ladies and... Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, zahájíme dnešní zasedání našeho výbora, výboru. Budeme hovořit o budoucí úloze Evropského účetního dvora, o budoucích výzvách a možné reformě účetního dvora. Máme zde několik význačných hostů, pana Kaldejru, také členy účetního dvora, členy našeho výboru. Je to pro mne ctí a potěšením vás přivítat na tomto slyšení. Původně toto slyšení se mělo konat 19. září 2011, ale jak víte, eh, kvůli eh, obecnému tedy odpojení elektřiny v Evropském parlamentu tehdy eh, jak vidíte, je to energetická otázka, která ovlivnila práci našeho parlamentu i spolupráci tedy s účetním tvorem. A my jsme tedy uspořádali to slyšení na dnešek a přijali jsme velice rozsáhlé eh, rozhodnutí. Dochází k význačnému vývoji, jak v, v Evropě, mm, v Evropské unii i po světě. A je zapotřebí, aby ve veřejném auditu eh, byla jasně stanovena zodpovědnost. My se zabýváme těmito otázkami, chceme se jim také věnovat v tomto slyšení o, eh, o veřejné demokratické kontrole IFSF, eh, IFSM například. Platí více než kdy jindy, že veřejné prostředky by měly být používány jen tehdy, když jsou eh, když funkční eh, kontrolní prostředky. Paní Ayala Sender pozvala eh, velice význačné hosty a já je budu vybízet jednoho po druhém, aby mm, k nám promluvili. A také paní zpravodajka začlenila do programu několik mm, milníků, které budou oddělovat jednotlivé příspěvky, tak abychom měli příležitost ke kladení otázek, k vyslechnutí odpovědí a abychom společně mohli diskutovat. A proto já bych chtěl eh, poblahopřát paní Ines Ayala Sender, tedy paní zpravodajce, protože takto položila základ eh, k zajímavé výměně názorů a možná také eh, k výměně různých názorů, tak abychom eh, náš čas mohli co možná nejlépe využít. Chtěl bych vybídnout eh, všechny hosty, aby dodržovali řečnický čas, abychom přešli nedorozumění. Chtěl bych vás, chtěl bych vás informovat, že budu striktní. A to ve prospěch nás všech bych chtěl také vybídnout členy výboru, aby byli co možná nejstručnější při kladení otázek a přenášení poznámek. Dámy a pánové, ještě jednou vítejte na tomto slyšení a předávám slovo na pět minut paní zpravodajce Ayala Sender. Prosím, máte slovo. Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi abych na úvod vyjádřila svoji naději. A sice doufám v to, že dnes nenarazíme na žádné technické překážky, ani s osvětlením, ani s ničím eh, jiným, takže si budeme moci hledět zpříma do očí. Já vás žádám o schovývavost, že to loni nedopadlo tak, eh, jak jsme si to představovali, ale opravdu jsme za to nemohli. Všichni odborníci byli přítomní, ale pak bohužel se eh, toto slyšení nemohlo konat. Nicméně se nám podařilo pozvat sem opět všechny řečníky, kteří byli pozváni i před rokem, dostavili se sem. My jsme si přáli uspořádat seminář, otevřený dialog na toto důležité téma. Chtěli jsme si vyměnit názory na otázky, které nás v parlamentu všechny zajímají. Chtěli jsme k tomu ale také přizvat externí odborníky a vyslechnout si jejich názory. Panují zde nejrůznější aspekty, které je třeba nahlížet v souvislosti s vývojem Evropské unie Evropská unie a její instituce se postupně během let eh, rozrůstaly. My jsme začali s původním mandátem a zjistili jsme, že eh, sjednocování Evropy je čím dál tím komplexnější, také se změnily kompetence a částečně došlo k výraznému eh, nárůstu kompetencí. Potom přišla Lisabonská smlouva, kde byl také výrazně posílen Evropský parlament, nejenom v oblasti rozpočtu, ale i jinde, získal také vlastní právo iniciativy. A tak je nyní také možné, abychom se věnovali některým problémům, kterých jsme si povšimli, prodiskutovat je dále, je sledovat. A tak tomu bylo právě v případě Evropského účetního dvora. Jsme toho názoru, že otevřený dialog, otevřená výměra názorů s touto evropskou institucí by mohla být i smysluplná, protože i úkoly účetního dvora jsou čím dál tím náročnější a je potom třeba si položit otázku, nakolik by bylo zapotřebí například sformulovat nově jeho mandát a jeho rozsah kompetencí. Jak už jsem říkala, Evropská unie, její instituce, její systém se neustále rozrůstá, je neustále komplexnější a je důležité reagovat také na změněnou situaci a na zvýšenou potřebu Evropského parlamentu získávat informace. Došlo tedy k vlastně k úplně novému nasměrování dialogu mezi Evropským parlamentem a Evropským účetním dvorem, protože se potřeby a požadavky našich občanů také určitým způsobem změnily. Naši občané si přejí, kontrolu rozpočtu společenství, eh, která je účinná, která neponechává žádné mezery a přeji si mít ve věcech více jasno, jde o to lépe rozumět, jak jednotlivé procesy probíhají. Ono je to i otázka související s věrohodností. Neznamená to, že by se vše muselo zjednodušovat, protože ono to nejde všechno zjednodušit jen tak, ale je důležité, aby celá věc byla srozumitelnější, aby byla názornější. Evropský účetní dvůr se samozřejmě také musí vyzbrojit, aby čelil všem výzvám, které ho čekají. V dnešní době narážíme na nové problémy, různé výjezdy, které máme na srdci v souvislosti s hospodářskou a ekonomickou krizí. A v celé řadě členských států se vrší problémy. Občan si přeje mít pocit, že tato instituce opravdu optimálním způsobem a účinným způsobem vykonává svůj mandát, může jej vykonávat tímto způsobem a že je instituce vybavena tak, aby se vypořádala s čím dál tím komplikovanější situací. Jak už jsem říkala, výzvy jsou čím dál tím větší, neustále narůstají. Jsou to výzvy týkající se všech institucí a proto si musíme položit otázku, jaké reformní přístupy by bylo možné vodit, zvolit, co by bylo možné udělat třeba jinak. A já jsem se určitou dobu připravovala na toto slyšení. Také jsem se zabývala řečníky, které jsme sem pozvali z hlediska jejich zkušeností a kvalifikací a zvažovala jsem, kteří řečníci by byli nejvhodnější k tomu, aby zde vystoupili a promluvili. A to právě v době, kdy často si členské státy stěžují. Stěžují si na to, že evropské instituce možná mají mnoho kompetencí, které možná občané úplně nechápou, proč tomu tak je. A proto je třeba si zase a znovu pokládat otázku, zda my jako evropští poslanci a členové tohoto výboru můžeme naplnit náležitě očekávání, která jsou do nás vkládána. A doufáme, že i odborníci z jednotlivých členských států nám zde poskytnou odpověď. Jistě je možné nastolovat i další otázky. Zkrátka, tento seminář by měl sloužit k tomu se na chvíli zastavit a popřemýšlel o tom, co se změnilo a co by se mělo změnit z hlediska institucionálního. My jsme narazili na celou řadu problémů a celou řadu možných řešení, že z toho člověk dostával téměř závrať ale je to téma, kterého je třeba se chopit. A doufáme, že odborníci a odbornice, které jsme dnes pozvali, na zde dodají informace, která nás posunou dále. Děkuji. Velice vám děkuji, paní Ayala Senda, za eh, stanovení rámce pro dnešní diskuzi a nyní dávám slovo Eh, předsedovi Evropského účetního dvora panu Kaldirovi na 15 minut. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové tohoto výboru, vážení hosté, vystupující a milí přátelé, Chtěl bych poděkovat tomuto výboru a zejména paní zpravodajce Ayala Sender za tuto iniciativu a příležitost, protože pro účetní dvůr je to opravdu důležité slyšení a my všichni vítáme tuto příležitost. Já bych rád řekl několik slov o tomto rámci. Toto slyšení bylo připraveno na září a od té doby se mnohé změnilo a já k tomu také přihlédnu. Omlouvám se, pokud se v některých bodech budu opakovat. Došlo ke značnému vývoji v Evropské unii od září loňského roku byl sjednán eh, pakt finanční stability a byl revidován mechanismus ESM, ale cíle obnovy hospodářského růstu a posílení veřejných financí eh, je ještě v nedohlednu, jak o tom říkala paní zpravodajka a to ukazuje nutnost obnovit důvěru v Evropskou unii a její instituce, to je nadále naléhavý problém. Účetní dvůr věří, že je třeba obnovit důvěru a zlepšit veřejnou zodpovědnost a priority v Evropské unii auditoři jako účetní dvůr a nejvyšší kontrolní instituce členských států musí při dosahování tohoto cíle hrát důležitou roli a proto věřím, že je velice důležité diskutovat o eventuálních reformách účetního dvora v širším kontextu výzvy zlepšení veřejné a finanční zodpovědnosti v EU Lisabonská smlouva eh, znovu potvrdila právní rámec účetního dvora a parlament a další eh, usilují o zlepšení finančního řízení a ochrany finančních zájmů občanů EU. Učitní dvůr plní eh, své poslání tím, že provádí audity a nezávislá prohlášení o eh, finančním řízení v EU a výkaznictví a, podař, a také konzultuje, jak by bylo možné je zlepšit. Tímto způsobem je úkolem účetního dvora usnadnit všechny prvky v procesu zodpovědnosti EU, finanční řízení, výkaznictví, veřejný přeskum a reformy. A e, tak stanovujeme celou řadu hodnot, které uplatňujeme. Tyto hodnoty reprezentují naše závazky usilovat o nezávislost, integritu nestranost a profesionalitu naší instituce a eh, provázejí nás, abychom dosáhli excelentnosti, účinnosti a předané hodnoty v naší práci. Také si eh, ceníme eh, pracovních vztahů s našimi partnery v procesu zodpovědnosti. Jsou to ostatní instituce EU, které jsou našimi hlavními klienty a předměty auditu dále nejvyšší kontrolní instituce členských členských států, s nimiž spolupracujeme. Využíváme zkušenosti z auditu a partnerství z uplynulých 30 let, abychom eh, posílili eh, veřejnou sod odpovědnost, které v EU e, čelíme. Tyto výzvy spadají do dvou hlavních kategorií. První je rozpočet EU, to je rozhodující bod v cyklu reform finančních a právních rámců pro, naplňova, pro provádění evropského rozpočtu. Přispěli jsme Eh, k reformě rozpočtu eh, v oblasti nového finančního nařízení a rozhodování o systému vlastních zdrojů. To si eh, vyžádá signifikantní změny, změny v oblasti řízení finančních rizik a znamená to zaměřit se na výsledky, zjednodušovat pravidla financování, zlepšovat podmíněnost a pákov nový efekt evropského rozpočtu. Dovolte, abych uvedl tři příklady. Za prvé, větší využívání finančních nástrojů v podobě úvěru, záruk a e, účastí. Bylo vyvinuto mnoho z těchto nástrojů, ale některé je třeba ještě dál rozvíjet. Rozhodnutí o udělení absolutoria za rok 2010 e, bylo uznáno a e, vychází z klíčových nástrojů pro dosažení transparentnosti a zodpovědnosti za druhé přesun k tomu, aby financování v EU eh, bylo podmíněno eh, národními eh, orgány a jejich plnění cílů a <clears throat> méně se opíralo o jednotlivé příjemce grantů a pladeb. To vyžaduje plnění a e, fin- snižování a představuje to větší finanční zátěž na zajištění této výkonnosti a dále je to kontrolní rámec EU na národní úrovni, e, který se dotkne e, řetězce zodpovědnosti, který umožňuje obecnou zodpovědnost za provádění rozpočtu tento řetězec z odpovědnosti EU a na národní úrovni bude e, e, rozvíjen parlamenty a auditory a bude vyžadovat další kolektivní zvažování. Přivádí mě to ke druhé kategorii e, potenciálních budoucích výzev pro náš účetní dvůr. Týká se to naší role vzhledem k nefinančním nástrojům a finančním nástrojům mimo rozpočet EU, kterých EU využívá ke splnění svých cílů. Strategie Evropa 2020 eh, se opírá eh, o nefinanční nástroje, jako jsou regulační opatření, abychom dosáhli cílů Evropské unie inteligentního, udržitelného a inkluzivního růstu. Také z toho vyplývá rostoucí potřeba efektivního monitorování a hodnocení ze strany národních orgánů že se tyto cíle plní. Tato situace představuje zvláštní výzvu pro náš dvůr i pro nejvyšší kontrolní instituce členských států. Jak můžeme koordinovat své úsilí, abychom pomohli parlamentům, aby eh, zodpovídali za veškeré veřejné prostředky eh, v smyslu dosahování cílu EU i tuto otázku je třeba zohlednit. Mezi vládní akce eh, mimo s eh, rámec eh, smlouvy fungování EU také vytváří značné eh, výzvy na zodpovědnost a audit. Jak víte, už bylo varováno před určitými riziky. Týká se to hm, Evropského nástroje finanční stability a ESM, jak se o tom diskutovalo na slyšení minulý týden ve vašem výboru. Nebudu se tedy dnes opakovat a chtěl bych zdůraznit, že je to specifická ilustrace toho, proč věříme, že je třeba eh, zvažovat eh, veřejnou zodpovědnost a strukturu auditu a nakonec, aby bylo možné zlepšit finanční řízení a výkaznictví, to bude mít eh, značné dopady na veřejnou zodpovědnost. Takže jaké další e, reformy e, jsou zapotřebí, abychom dostali těmto výzvám? Jako ostatní instituce EU je účetní dvůr připraven operovat e, v prostředí, které se neustále mění a které je nejisté. Jako ostatní instituce bude víceletý finanční rámec požadovat, abychom zvýšili přidanou hodnotu k Evropské unii a jejím občanům a respektovali eh, rozpočtová omezení. V této souvislosti bychom měli rozlišovat mezi možnými reformami, které si vyžádají legislativní návrhy ze strany dalších institucí a mezi těmi, eh, které můžeme uskutečnit eh, ve stávajícím právním rámci složení a a povaha účetního dvoru jsou stanoveny ve smlouvě. O tom nerozhodují externí auditoři, ale eh, musíme zajistit eh, vstupy, eh, tak jak jsme eh, to učinili již dříve v případě dřívějších změn smlouvy. A v této souvislosti bych chtěl učinit tři připomínky jménem účetního dvora, které jsou podle mého relevantní pro zvažování politickými orgány Evropské unie. Za prvé, nejvyšší kontrolní instituce na celém světě jsou zorganizovány na různém základě, který odráží historii eh, ústavu, mandáty a pravomoci a obdobně vytvoření a rozvoj účetního dvora zohledňovaly rozsáhlé změny v řízení kompetencích a složení Evropské unie. Na základě výsledku peer review z roku 2008 účetní dvůr zvažuje, eh, že současné pravní ustanovení je postačující a umožňuje umožňuje plnit své specifické poslání v rámci smlouvy. Zejména se domníváme, že již existují dostatečné pojistky pro zajištění jeho nezávislosti, integrity a nestranosti. Proto navrhujeme, aby eh, účinnost současných právních ustanovení posloužila jako eh, měřítko pro posuzování přínosů navrhovaných alternativ. Za druhé, zohledníme zohledníme-li potenciální úspory alternativních úprav, eh, je třeba mít také na paměti eh, role, kterou hrají členové účetního dvora v procesu auditu a při komunikaci se zúčastněnými stranami. Jsou zodpovědní za provádění eh, individuálních úkolů a informování o nich. Jsou zodpovědní za komunikaci s členy evropských institucí, národních orgánů, národních parlamentů, zdrojů, médií i s občany a dále usnadňují spolupráci s eh, nejvyššími kontrolními institucemi členských států na nejvyšší úrovni. Za třetí, a to je zřejmě eh, nejdůležitější bod, eh, vracím se tam, kde jsem zahájil postavení a role účetního dvora je třeba vidět eh, v širším institucionálním a evropském kontextu. Vývoj v řízení EU vytvořili eh, potřebu eh, široce nahlížet na veřejnou zodpovědnost a strukturu auditu EU jako celku a proto naše organizační uspořádání by mělo odrážet svou roli a pozici v této struktuře. V rámci současného právního rámce eh, máme mnohem více, než kolik můžeme učinit. Náš akční rádius se podstatně zvýšil přijetím jednacího řádu v roce 2010. Eh, nový řád umožnil učitnímu eh, dvoru zjednodušit své rozhodování řízení, eh, takže eh, výroky a zprávy jsou přijímány eh, senáty které se sestávají z pěti a šesti členů, než z celého kolegiátního sboru. A to nám umožnilo zvýšit s přidanou hodnotu v, v období 2013 až 2017, kdy jsme právě v procesu eh, vytváření podmínek. Musíme se Eh, si zajistit efektivní organizaci. Od roku 2009 se dvůr zaměřil na rozvoj svých produktů a služeb. Vytvořili jsme celou řadu nových produktů, eh, kdy chceme přispět k reformě evropského rozpočtu. Zabývali jsme se hlavními riziky a výzvami eh, řízení evropských financí v oblasti zadávání veřejných zakázek a dalších implikací na veřejnou zodpovědnost a auditu a také e, vytváříme vlastní zprávy. Zpráva za finanční rok 2010 obsahovala celou řadu nových charakteristických rysů, včetně kapitoly o e, výsledcích e, evropského rozpočtu. Tato výroční zpráva bude zahrnovat speciální hodnocení pro oblast zemědělství a soudržnosti. Paní Kaliuda to o tom bude ještě hovořit. Vývoj těchto produktů a služeb bude nadále naší naší prioritou. Výzvy pro nadcházející léta eh, budou znamenat zaměřit se ve svých službách na to, abychom Evropské unii pomohli eh, dostat eh, všem výzvám a přidaná hodnota našeho účetního dvora je přímo zpěta s využití naší činnosti tímto parlamentem a našimi partnery i v procesu zodpovědnosti. Budeme posilovat své kontakty a komunikaci s partnery a toto silné partnerství, zejména s tímto výborem, nám pomůže, abychom dosáhli e, přidané hodnoty ve své činnosti. Také jsme si vědomi toho, že hodnota naší činnosti závisí na e, důvěře našich partnerů v naši profesionalitu. E, proto chceme uplatňovat nejvyšší profesionální standardy a být vždy v popředí ve vývoji. Eh, peer review za rok 2008 eh, eh, schválil náš rámec, rámec auditu a ovlivnil naše úsilí zlepšovat kv, nadále kvalitu. Nový peer review zahrnuje také nejvyšší kontrolní úřady Německa, Francie a Švédska. A v neposlední řadě, pane předsedo, do, jsme si vědomi toho, že je třeba zlepšovat naši efektivitu jakožto organizace. Od roku 2009 jsme podstatně zlepšili účinnost naší eh, administrativy a věřím, že eh, v nadcházejícím období budeme muset jít ještě dále a zvažovat eh, další přidanou hodnotu k té efektivitě je třeba, abychom se stali organizací opírající se o eh, eh, efektivní eh, znalosti a chceme také zjednodušit klíčové procesy spolu s našimi partnery. Dovolte, abych přešel k závěru. Efektivní veřejní ne, Audity jsou podstatné pro zachování legitimity EU v očích jejich občanů. A věříme, že vytváříme dobrou e, bázi pro budoucí reformy a tak eh, chceme přispět k zlepšení transparentnosti a při respektování rozpočtových škrtů v Evropské unii. Děkuji za možnost vést s vámi tuto eh, diskuzi a těšíme se eh, na vaše názory. Děkuji, pane Caldeiro, za tyto obecné připomínky k budoucí roli Evropského účetního dvora. A nyní bych chtěl rád přivítat pana Jana Kalsona, který byl členem Evropského účetního dvora od roku 1995 eh, do roku 2001 a také potom v letech 1991 a 2000 2001 a sloužil eh, v různých funkcích ve své eh, mateřské zemi ve Švédsku a také byl členem vlády jako ministr rozvoje pro spolupráci a migraci a eh, vykonával celou řadu dalších úkolů. Těšíme se tedy na vaše názory na evropské instituce a profesionální rozvoj a těšíme se na váš desetiminutový příspěvek. Máte slovo, prosím. Uh, Především um, vás je pozdravit. Uh, už je to mnoho let, co jsme se neviděli, už vidíme, že se uh, situace uh, vyvíjí. To, co jste uh, to, co jste mm, už dlouhá léta, o čem jste hovořili, se nyní dostává Eh, do eh, provádění. V roce 1995, kdy jsem začala pracovat eh, na účetním dvoře, tak účetní byl formálně nezávislou institucí od roku 1993, byl jednou z těch pěti institucí od Maastrichtské smlouvy. Ale já bych řekl, že to eh, těmi, jako přesně se to týká, nebylo mm, tehdy tak eh, přijímáno, eh, protože to byly národní auditorské instituce nebo kontrolní úřady, které těžko mm, trávily to, že by to byl nezávislý kontrolní úřad. Tehdejší nizozemský úřad, nizozemská vláda toto zavedla tedy v Masrické smlouvě a jak už jsme slyšeli po těchto 17 letech, od té doby, co je tedy Masrická smlouva, je absolutně jasné, že účetnímu dvoru i v realitě se podařilo dosáhnout toho, že má svou úlohu v rodině institucí. A samozřejmě, že mezi tím došlo k tomu, že Eh, bylo ukončeno funkční období komise 99, ehm, došlo k dalším událostem, pan Vital Caldeira mm, se stal eh, prezidentem a nyní v této situaci má mnohem ehm, pevnější postavení než eh, dříve. Víte, jinak by velice těžko se jednalo v tak obtížné situaci, v níž je nyní Evropa. A já bych chtěl nyní poukázat několik věcí. I Evropský parlament i pro Evropský parlament je důležité to, aby se rozvíjela eh, tato sesterská instituce jako nezávislý orgán EU. Eh, pro nás všechny to je prvořadý cíl. Druhá věc, eh, o které bych chtěl hovořit a kterou bych chtěl zdůraznit, je, že finanční krize už Eh, eh, ukázala, že zapotřebí, aby účetní dvůr plně svou úlohu, aby ještě tato úloha byla rozšířena, protože je to nástroj, eh, jehož prostřednictvím může Evropa pomáhat rozvíjení ekonomického růstu a udržitelného růstu evropské ekonomiky a aby byl pořádek v evropském finančním systému. To všechno znamená, že bude zapotřebí také, aby daňoví poplatníci v Evropské unii Eh, nesly eh, určité oběti a že zde musí být určité pravomoci dané eh, pro audit evropských financí. Já jsem vám v září již rozdal určité materiály, kdy jsme se chystali na toto slyšení, takže bych nyní jen chtěl tak proběhnout to nejdůležitější, o čem si myslím, že je to opravdu důležité. Podle mne nejvýznamnější je v tuto chvíli tedy s ohledem na roli parlamentu že ta hra mezi, Evrop, mezi účetním dvorem evropským a nejvyššími eh, auditorskými orgány v členských státech, aby tyto vztahy hladce fungovaly. A proto je zapotřebí, aby zde byly jasně vymezené úlohy. To pokaždé nebylo úplně snadné, abychom přesvědčili naše eh, přátele v národních kontrolních institucích, aby toto takto Eh, brali. Jako řekl pan Kalira, to je otázka evropské důvěry. A zde právě hraje účetní dvůr Evropské unie velice významnou úlohu. A vážené poslankyně a poslanci, je zapotřebí eh, přesvědčit národní parlamenty ve vašich hlavních městech, aby eh, porozuměli tomu, že je zapotřebí spolupracovat, že je zapotřebí, aby spolupracovali nejvyšší kontrolní instituce v národních státech s účetním dvorem že zapotřebí sám vyváženého stavu, aby tento proces byl hladký. To je absolutně nezbytné. Hovoříme zde o tom, jak národním parlamentům poskytnout prostor v evropské politice. Ale to je také prostor pro Evropský parlament, ne pro evropskou politiku, ale také pro národní zodpovědnosti, které je třeba mít neustále na paměti. Účetní dvůr a Evropský parlament musí tedy jít ruku v ruce. To tedy znamená, že účetní dvůr bude muset mm, přijímat mnohem silnější úlohu a mm, chtěl bych vám sdělit takový příklad, který nebudu, eh, nebudu rozebírat do detailů, protože na to nemáme čas. Ale když jsem přišel eh, na účetní dvůr, tehdy ještě nebyly senáty, měli jsme takové skupiny a já jsem byl členem auditorské skupiny a zabývali jsme se výnosy. A já jsem přišel s myšlenkou, zda by eh, účetní dvůr neměl také eh, auditovat, eh, protože národní, národní účty jak vypadá HDP v jednotlivých členských státech? Je vedeno podle stejné koncepce či nikoli? Zde by právě určitě budeme hrát roli, aby mohl toto auditovat a abychom mohli se ujistit, jakým způsobem jsou vypočítávána čísla v jednotlivých národních státech. A mně tehdy bylo řečeno těmi 14 kolegy, že to je opravdu, opravdu nesmysl, vy jste úplně nepochopilo, o co tady jedná. A já se teď nebudu zabývat eh, historií a hypotézami, ale co by se tedy stalo, kdybychom eh, tehdy prohlásili, že bychom měli provádět audit eh, v národních eh, státech. Možná, že za takové situace by se přešlo mnoha nedrozuměním. Možná bychom nyní měli postupovat eh, po jednotlivých krocích. Prvním krokem by mělo být to, že účetní dvůr by vedl postup toho, jak harmonizovat národní účetnictví v členských státech já si myslím, že to bude trvat takových pět let eh, nebo nějakou takovou dobu a pak teprve může dojít tedy k, k reálnému auditu národního účetnictví aby došlo tedy k evropskému auditu národního účetnictví. Já už eh, slyším lidi z mé domovské země, jak křičí, že, se, že to je nadnárodní eh, zpráva. Ale podívejte se, když jsme v takovéto krizi a chceme si udržet důvěru evropských daňových poplatníků, kteří cítí jen ta břemena, která na ně padají dál a dál. Je třeba, abychom zaručili, že tento systém je silný, transparentní, že funguje. Proto i audit musí být silný a transparentní, abychom ukázali, že to všechno funguje. A to znamená, že se musíme zabývat těmito všemi stránkami. Účetní dvůr, také i parlament a ostatní eh, instituce budou muset přemýšlet o tom, zda eh, účetní dvůr bude schopen toto vykonávat se zdroji, které má. A já bych chtěl eh, poukázat na to, Zda tedy účetní dvůr způsob, jakým teď pracuje, je správně vyvážený. A já mohu říct ne. V roce 1993, za tedy mm, schválení Maslické smlouvy, bylo prohlášeno, že účetní dvůr na základě podkladových transakcí bude udělovat eh, prohlášení věrohodnosti a účetní dvůr to od té doby vykonává. Já myslím, že nadešel čas, abychom řekli, že bychom eh, s tímto měli eh, skončit. Když jsem psal své poznámky na minulé září, tak jsem to viděl velice jasně. Mělo by se to ukončit, ale pak jsem si přečetl ve věstníku účetního dvora od, kolega, od kolegy Vigince článek a e, tam se psalo, e, tam se psalo velice zajímavé věci, takže si myslím, že by pro vás také bylo zajímavé se s tímto seznámit. Kolega velice konstruktivně tento článek sepsal a já vám opravdu chci doporučit, e, třeba, že on nejde tak daleko jako já, tak je tam mnoho zajímavého ale nikdy nebylo možné kvůli tomu, jak heterogenní jednotlivé transakce jsou, uskutečnit smysluplné eh, posouzení věrohodnosti účtu. 30, 40, 50 zdrojů účetního dvora se vynakladá právě na eh, prohlášení věrohodnosti. A John Wills prohlašuje právě to, že DAS nám přináší spousta mm, poznatků o transakcích a o nedostacích ve finančních systémech v Evropské unii. Zjistili jsme také mnohé o problémech, eh, které jsou ve strukturálních fondech, které by jinak byly přehlednuty. Ale teď už to všechno víme, jsme schopni se s tím vypořádat jiným způsobem a proto mým doporučením pro vás právě v tuto chvíli je, abyste se mm, tím zabývali, tomu, jak se z této situace dostat ven, jak provádět normální, běžný audit evropského rozpočtu. Nejsilnějším důvodem proto je, že je zaveden nový finanční systém od začátku tohoto milénia. Systém DASu prohlášení o věrohodnosti se zakládal na bývalé, dřívější systému finanční kontroly, kdy každá část té operace eh, sebou nesla konkrétní zodpovědnost a účetní dvůr měl jiné možnosti skutečně auditovat eh, ty zodpovědné aktéry, operátory eh, v jednotlivých odvětvích a oblastech. A tímto způsobem už nemusíme postupovat. A to by nám také ušetřilo eh, mnoho zdrojů eh, při auditu. A na závěr, eh, pane předsedo, opravdu budu končit. Už jsem předložil s bývalými kolegy návrh na to, jak změnit celou strukturu účetního dvora. A myslím si, že to je také zapotřebí učinit. Teď ovšem nechci brát vítr z plachet paní Stefany Flizo, která bude hovořit také o tomto tématu. Ale ještě mm, vás mohu upozornit na to, že jsem napsal o tomto článek, který je k dispozici, můžete si ho přečíst. A byl bych rád, abyste vy e, vy na sebe vzali tuto iniciativu a přemýšleli o vytvoření Evropského generálního auditora. Děkuji vám, pane Karlsone, za eh, vaše prohlášení a za to, že jste se s námi podělil o vaše zkušenosti. Eh, zmíněný článek mají kolegové eh, také ve svých dokumentech a nyní máme čas na diskuzi. Já bych rád zahájil první kolo dotazů a odpovědí. První dva řečníci jsou členové výboru bylo by užitečné, kdybyste, prosím, hovořili jen stručně, kolegyně a kolegové, a zvládli vaše dotazy za minutu a půl. Nyní bych chtěl dát slovo kolegům z jednotlivých politických skupin po jednom a potom po třech, tak aby kolegové z expertního panelu mohli odpovídat. Tak eh, kdo chce promluvit jako první? Možná paní zpravodajka. Ta by měla dostat slovo jako první a poté kolega z EPP a kolega z SAD a tak dále. Paní Ayala Sender, prosím. Gracias, presidente. La verdad es que... Děkuji vám, pane předsedo. Je to docela osvěžující slyšet názory bývalého člena účetního dvora i současného šéfa účetního dvora. A vidět, jak se věci vyvíjely a vyvinuly a jakým způsobem se dále i rozvinuly pozice. Já bych měla otázku na pana Kaldéru v souvislosti s tím, o čem hovořil pan Carlson. Účetní dvůr se pravidelně schází s nitrostátními účetními dvory a auditními orgány. A z toho dialogu vzniká celá řada velice zajímavých návrhů. A hledají se i řešení pro situace, které vznikly na základě krize a hledají se také možné cesty z krize a možnosti, jak čelit výzvám této krize. A bylo by dobré, by jednoho dne došlo k jakési fiskalizaci. Před mnoha lety to bylo něco nemyslitelného, jak jste zde zmiňovali. To znamená, že bylo nemyslitelné, že by se v Bruselu nějakým způsobem kontrolovaly vnitrostátní rozpočty, než eh, budou schválené ve vnitrostátních parlamentech. Je to revoluční myšlenka, ale je to myšlenka, která se objevila, návrh, který byl učiněn. Když bychom měli nějakou evropskou kontrolní auditní instanci pro vnitrostátní kontrolní auditní instance, jaké jsou zde kompetence vnitrostátních účetních dvorů a jaké požadavky se dostávají k Evropskému účetnímu dvoru a existují tam určité možnosti, je tam určitý manévrovací prostor. A otázka na pana Carlsona. Vy jste hovořil o tom, že může nastat okamžik, kdy ta obrovská kapitola týkající se prohlášení o věrohodnosti a jejich spochybňování a s tím občas eh, spojen určitý skandal. Tak by mě zajímalo, ono na jedné straně by se měly věci zlepšit, upravit k lepšímu, ale my momentálně máme pouze ten DAS. Takže otázka zní, jakým dalším nebo jiným způsobem můžeme také ukázat evropským občanům, že kontrola rozpočtu a evropské finanční zodpovědnosti je skutečně zajištěná. Děkuji vám, paní kolegyně já, Sandro. A nyní má slovo kolegyně Ivanová, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla velice poděkovat kolegyni za zorganizování tohoto důležitého slyšení a jsem si jistá, že přispěje k lepšímu pochopení činností účetního dvora a také nastolí lepší vztahy mezi účetním dvorem a členy tohoto výboru. Mám minutu a půl, chtěla bych sice říci více věcí, ale budu stručná předřečníci se eh, dotýkali otázky důvěry a to je, myslím, velice důležité eh, v eh, tomto složitém období pro Evropskou unii a je opravdu zásadně nutné cestou větší odpovědnosti nakládání s penězi posílit důvěru. Pan předseda Caldera o tom ho vytvořil a já zopakuji to, co je podle mého velice důležité, je ta, eh, vztah k novému finančním nástrojům. A nemohu být více kritičtější. V současnosti máme 110 eh, milionů potenciálních závazků, které byly zapůjčeny členským státům eh, které se dostaly do finančních obtíží a potřebujeme také veřejnou kontrolu, eh, jak se nakládá s těmito prostředky. A také bych chtěla uvítat novou kapitolu 8, která se týká auditu výkonnosti, protože to eh, podporuje, abychom řešili eh, hodnotu z těchto otázkách a v neposlední řadě otázku na vás, pane předsedo, protože my, členové výboru Kokobu, jsme hlavními uživateli těch vašich produktů. Domnívám se, že je nesmírně důležitý eh, dialog a výměna názorů Chtěla bych se tedy zeptat, co si myslíte že bychom i ještě dále rozšířili tyto vztahy. Máme sice eh, roční výměny, jezdíme do Lucemburku a vaši pracovníci sem. Kdybychom zorganizovali setkání mezi příslušnými senáty na určitá témata, abychom udělali krok dále a podpořili ještě více tuto spolupráci, myslím, že by to bylo přínesné jak pro účetní dvůr, tak také pro členy našeho výboru. Děkuji paní kolegyni Ivanovi. Pánové, za tuto otázku a za tento příspěvek a jako třetí v tomto prvém kole vystoupí pan kolega Balčitis. Prosím. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Tai e, iš tikrųjų iš pradžių buvo sunku suprasti. Děkuji. Ano, na začátku bylo dosti komplikované pochopit myšlenky současného šéfa účetního dvoru, ale, dvora, ale máte pravdu, je třeba zcela jasně definovat roli Evropského účetního dvora. V některých členských státech je tomu tak, že jsou jmenováni úředníci instituce zodpovědné za audity. A je třeba posílit vaší roli, aby eh, nedošlo k eh, pochybnitelným situacím. Také se hovořilo o finanční reformě z 90. let. V průběhu této reformy došlo také k určitým chybám bývalý předseda Evropského účetního dvora zmiňoval to, že jsme tehdy žili v jakémsi světě iluzí nebo iluzorním světě. Mysleli jsme si, že se všechno tak nějak vyřeší samo. Já bych se chtěl zeptat na roli Evropské centrální banky. Co si myslíte o tom, zda by se v budoucnu neměla také přeskoumat eh, ze strany účetního dvora činnost Evropské centrální banky. Existují také různé možnosti v evropských zemích. Prostřednictvím obchodních bank také přitahovat veřejné prostředky a nesouhlasili byste také s tím, že by se kontrolovaly tyto typy bank, které přitahují veřejné prostředky? Děkuji. Děkuji vám za toto první kolo otázek. A nyní bych rád vyzval členy panelu, aby sdělili první stanoviska k těmto otázkám. Pane Kaldejro, chcete prosím začít? Děkuji, pane předsedo, a děkuji také váženým členům vašeho výboru za všechny otázky. Nejprve zodpovím možná tu poslední a budu postupovat tedy eh, po zpátku. Zda by bylo zapotřebí, aby účetní dvůr prováděl audit ECB. Myslím, že to je smysl otázky pana Balčice. Eh, my už vlastně provádíme audit ECB, eh, co se týče činnosti, její činnosti a na pravidelné bázi. A jeden z příjemců této zprávy je i až parlament. Zde eh, postupujeme tedy řádným způsobem, tím se můžeme zabývat. Uh, ale skutečnost, že bychom měli zvažovat, zda mandát účetního dvora by měl být rozšířen ve vztahu k ECB, je takový, že je to dáno smlouvou. O tom by měly rozhodnout členské státy, ale s rozšířenou rolí Evropské centrální banky podle smlouvy a podle mechanismu stability nám říká, že se zabýváme tím mechanismem finanční stability a protože víme, že tento parlament a Evropský účetní eh, dvůr budou příjemci výroční zprávy o tomto auditu umožní Evropskému účetnímu dvoru a Evropskému parlamentu, abychom měli různé nástroje pro přeskum činnosti ECB. Audity jsou, vycházejí z eh, relevantních eh, protokolů ve smlouvě. My tedy musíme žít s těmito pravidly. Jsou tu samozřejmě různé agentury, Evropská bankovní agentura a další regulační orgány. A my máme tedy jasný mandát, abychom reagovali no, nové výzvy a výzvy tady jsou. Takže měníme, když jsem hovořil o <clears throat> té struktuře, o tom novém řetězci, tak to je součást konstrukce zodpovědnosti, kterou jsme vytvořili pro řádné auditování. A no, my se samozřejmě budeme řešit a zabývat touto odpovědností. Paní Ivanova se ptala, zda účetní dvůr je ochoten posílit vztahy s tímto výborem. Má odpověď zní jistě ano, ale říkám, že máme každodenní kontakt. Každý člen účetního dvora je ochoten eh, informovat eh, vaše členy, je ochoten diskutovat na denní bázi eh, s vaším výborem o tom, co děláme a jak bychom mohli parlamentu pomoci, pokud jsou nějaké nové formy, nějaké nové formáty, v ní jejíž rámci by se v budoucnu mohla ta spolupráce eh, odehrávat, tak jsme otevření eh, hledat nové možnosti, ale jsme eh, přesvědčení o tom, že současné podmínky jsou vhodné, ale můžeme tedy hledat ještě nějaké směry, kde by ta naše podpora byla pro vás ještě užitečnější. Je to velká výzva a můj kolega Jan Carlson řekl, že je to společná výzva eh, pro nás, abychom se obraceli také na ty protěžky z jednotlivých členských států. Velice stručně vztahy s rodinními institucemi a úředním dvorem, jaké mohou mít jak budoucnost. To je trochu provokativní otázka paní Ayla Sender. Ona eh, trochu provokovala už předtím. To je jasné, my jsme vázáni smlouvou, musíme spolupracovat s vnitrostátními institucemi eh, ve vzájemném duchu. To je tedy eh, stanoveno ve smlouvě. Já to jenom tak cituji z hlavy, ale jak to můžeme ještě zefektivnit mimo tento rámec. Uvedu vám dva příklady jenom pro ilustraci. Jakožto eh, předseda Evropského účetního dvora se snažím usnadnit eh, veškerý postup. Od roku 2008 jsme kladli nový důraz na kontakt eh, s šéfy institucí. Nejprve jsme se snažili identifikovat eh, společné otázky, které jsou důležité, a na kterých bychom měli spolupracovat. Příklad v roce 2008 jsme se rozhodli vytvořit dvě sítě a přitom jsme sledovali, jaké možnosti tu jsou pro vnitrostátní auditorské organizace a náš účetní dvůr eh, z hlediska fiskálních opatření, protože tyto dopady mají potom eh, celostátní dimenze a my se snažíme je spojit s tou celoevropskou dimenzí a vytvořit takovouto eh, perspektivu. Náš eh, finský kolega pracoval velice konstruktivně a řídí tyto sítě. Jsou to finanční výkazy a ty vyhlídky na národní úrovni byly do toho zapojeny a dosahujeme už pokroku v této oblasti. Některé eh, členské státy, například Francie, pokročily velice dále a k červnu předloží zprávu o prognóze, jak členské státy čelí této výzvě a i další členské státy eh, dělají další kroky a evropský eh, semestr a potom na vnitrostátní auditní instituce hrají důležitou roli. Možná tu nejdůležitější, protože ten národní rozpočet je důležitý. Národní hospodářská fiskální politika je ve hře, ale já bych raději řekl, že musíme usnadnit, aby se ty společné zájmy opravdu zbližovaly. To řízení bude obtížné. Eh, ale eh, současná konstrukce se opírá o eh, tyto mosty. A pane předsedo, my jsme již vytvořili pracovní skupinu stát s národními institucemi, které se zabývají statistikou. Je to opravdu klíčová otázka na Evropě evropské úrovni, ale nejprve musíme usnadnit tuto cestu. To by tedy byla má odpověď. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Tady k tomu můžeme samozřejmě vždycky říci mnohem více, než kolik zvládneme na veřejném slyšení jako nyní. Bude následovat eh, další. Chtěl bych požádat pana Karlsona. Já budu pokračovat tam, kde pan Kalira skončil. Vidíme, že se přijímají určité kroky, protože nastala nová epocha evropské integrace. Dochází eh, k tomu, kdy se snažíme chránit finanční stability Evropské unie a víme, že eh, tato opatření jsou dalekosáhlá, jsou přijímána již nyní a chtěl bych zdůraznit jen to, že účetní dvůr má velice úležitou úlohu v tom, aby tento proces probíhal s dobrou důvěrou veřejnosti. Já samozřejmě chápu dotaz na Evropskou centrální banku, ale základním Základní princip toho řešení už zde je, protože už je auditovaná Evropská centrální banka. Hlavní zásadní otázkou eh, i v členských státech eh, je eh, audit národních nebo centrálních bank. Ale nyní tento kontext by byl příliš komplikovaný. Já bych chtěl zdůraznit to, Zdá bude učení dvůr připraven a vybaven k tomu, aby tyto nové důležité úkoly mohl plnit? Já bych chtěl navrhnout, aby účetní dvůr měl pomoc v, ve smlouvě tak, aby mohl hm, projít restrukturalizací tak, aby měl sílu a moc k tomu, aby mohl plnit nové úkoly které nyní nastínil pan Caldeira. Ano, všichni říkají, že se tyto úkoly mají e, vykonávat. Za nového finančního systému Evropské komise to znamená, že nepotřebujeme ta statistická, matematická cvičení o DASu, o prohlášení věrohodnosti. My můžeme mít finanční výkazy, které budou smysluplné a které budou poskytovat smysluplné informace patřičným výborům, e, vašemu výboru, parlamentu, aniž bychom museli procházet tou nesmírně složitou operací vypočítáváním jednoho e, výpočtu, jednoho čísla, které by znázorňovalo finanční situaci Evropské unie, e, které navíc bývá mass médií špatně chápáno. Takže to, co bychom měli začít dělat eh, hned teď, je pustit se do práce, tak, aby mohlo dojít k restrukturalizaci, aby více prostředků mohlo být využito na tyto důležité úkoly, které jsou absolutně strategické pro budoucnost eh, Evropy. A proto si myslím, že zapotřebí, abychom teď vykonali dosti odvážný krok. Děkuji. Děkuji za tyto velice stručné odpovědi. Nyní budeme pokračovat řečníky za politické skupiny a chtěl bych eh, vybídnout pana Kalcuna za ALDE. Vy jste se tázal na harmonizaci auditorských pravidel. Eh, hovořili jsme o švédské situaci, hovořili jsme o překážkách, skepticismu protože jsou tu různé tradice eh, v jednotlivých evropských členských státech a když se podíváte na zkušenosti, které zde jsou, opravdu se liší. Některé členské státy mají velice rozpracované kontrolní systémy, které fungují, mají své tradice a opravdu se obávají toho, že kdyby došlo k eh, vytvoření harmonizovaného systému, museli by se vzdát svého eh, systému, s nímž mají dobré zkušenosti. Možná byste se s námi mohli podělit o, e, zkušenost, o své zkušenosti, o vaše názory na to, jak by tento proces mohl být uspořádán nebo měl být uspořádán, tak aby byl dostatečně flexibilní k tomu, aby byly zachovány dobré tradice v členských státech, ale zároveň, aby byl i dobře harmonizován e, v celkovém rámci. Ale rád bych ještě e, ještě vybídl zástupce zelených. Za zelené tu nikdo není. Za jiné politické skupiny? Za EKR? Je zde někdo za EKR? Ne, ale za GUE? Přejete si taky eh, přispět do diskuze ani do za nezařazené? Za AFD e omlouvá se pan předseda? Paní Andreasen, prosím. Thank you. Eh, Děkuji. Současná krize nejdříve byla ekonomická a následně se stala i finanční krizí. Nám do určité míry, do velké míry ukazuje, že financování EU nedosáhlo výsledků, a, které jsme si přáli, tedy ekonomiky jednotlivých zemí ve skutečnosti nerostly a to znamená, že nebyly zrovna dobře eh, využívány eh, dané prostředky. Má Evropský účetní dvůr pocit, že zde nese určitou míru zodpovědnosti v tom smyslu, že neposlali jasné sdělení daňovým poplatníkům o tom, že financování se nedostává do správných míst a správným lidem? Druhá otázka, na kterou se chci zeptat, je, zda Evropský účetní dvůr má eh, nyní eh, je přesvědčen, zda mu věří evropští občané. Já eh, si myslím, že tuto důvěru nemá, ale ráda bych slyšela váš názor. Pane Kaldejro, vy jste hovořil o tom, že zapotřebí začít měřit efektivitu, ale já si myslím, že zdaleka nejsme v bodu, kdybychom si mohli říci, že ti lidé, kteří žádají eh, o financování, jsou k mm, tomuto správně eh, kvalifikovaní. Takže zapotřebí mít jasný procedurální i kvalifikační eh, status, jasné definice. A u té efektivnosti se jedná pak o další krok. Hovořilo se už před několika lety o revizi příjmové eh, stránky rozpočtu. Příjmová stránka rozpočtu ale ještě neznamená samotné účty členských eh, států. Eh, jedná se o evropský semestr a to se mnohem lépe tedy um, ehm, zmotňuje ve fiskální unii. Nevím, zda je zapotřebí přímo takováto pravidla. Možná byste si přáli hodnotit příspěvky, které nebo tedy zjistit, zda příspěvky do členských států jsou skutečně přesně takové, jaké mají být, eh, ale jít ještě do další fáze znamená vstupovat do politické arény, a to je fiskální unie. A tam bych eh, nesouhlasila, že by auditoři do ní měli vstupovat. Eh, Mohl byste nám také říci, jak by generální auditor prospěl situaci, protože vy jste hovořil o tom, že by Eh, bylo užitečné, kdyby vznikla tato funkce. Děkuji vám, paní Andrásen. Nyní je tu ještě prostor pro jedno dalšího kolegu za politické skupiny. Paul Rubik, prosím. Děkuji vám, pane předsedu. No, existuje také diskuse o ratingových agenturách. A k tomu se ozvaly hlasy ze strany dvora že by účetní dvůr mohl také v této věci vyvíjet určitou činnost. Já bych se chtěl zeptat, zda by nebylo možné, kdy ne to, že by účetní dvůr měl svoji vlastní ratingovou agenturu, ale že by prováděl audit ratingů. Že by to byl jeden z jeho úkolů, aby prováděl audit ratingů u evropských států a tím pádem i evropských financí, zvláště v oblasti soudržnosti a mm, zemědělství, protože potom ta zpětná vazba má dopady na evropský rozpočet, ta zpětná vazba ze strany regionu a národních rozpočtů. Děkuji vám, pane kolego Rybegu. Takže teď zazněly tři otázky. Možná by mohl začít pan Carlson, abychom vystřídali pořadí. Ano, děkuji, pane předsedo, k té vaší otázce nejdříve. Jak, eh, jaký já mám názor na koordinaci? Ano, když se zabýváme vztahem mezi eh, nejvyššími kontrolními institucemi členských států a účetním dvorem, eh, je jasné, že zde jsou různé tradice. Já jsem byla prezidentem v době, kdy přistoupili noví členové, nové členské státy. Bylo opravdu velice zajímavé eh, vidět, jak vypadají kontrolní systémy v jednotlivých kandidátských zemích jak, eh, jakým způsobem eh, se zařadí do toho eh, systému, který je v Evropské unii. Ale ve skutečnosti to bylo tak, že nikdy s tím nebyl velký problém. Od Estonska až po Bulharsko to fungovalo. Ti, kdo nejvíce hovořili o svých velkých tradicích, byli starší členové Evropské unie. A já si myslím, že toto je nezbytný proces. Pokud chceme mít společný audit společných zdrojů, tak musíme mít i společnou koncepci, abychom věděli, o čem hovoříme. A v tom by účetní dvůr mohl sehrát významnou úlohu jako e, profesionálové, e, profesionální nezávislá instituce a Evropský parlament by zde také hrál významnou úlohu a měl by připomínat e, přátelům v národních parlamentech, že nyní jsme na evropské lodi, kterou chceme dále rozvíjet, takže abychom věděli, eh, co se děje, musíme spolu navzájem mluvit. Vy jste, paní Andresen, eh, pracovala v OECD, takže víte, že občas jsou velké potíže v OECD. Hovoří se někdy o, eh, o HDP, ale ne každý člověk tím myslí to tež, protože se tato částka vypočítává různým způsobem někdy. Ale je zapotřebí přijím, eh, připomínat členským státům, že je zapotřebí přijímat taková opatření, abychom se zbližovali a takže prvním krokem je e, teď evropský semestr, ale pak je tu otázka toho, jak bude e, účetní dvůr toto auditovat. Především bychom měli vědět, co vlastně děláme, o čem mluvíme, pak můžeme hovořit o tradicích, jak dlouho chceme, nicméně musíme hovořit o stejných koncepcích, protože my platíme tu samou e, Evropskou unii a to má absolutní význam. Toto je skutečná integrace, v tom spočívá integrace. My nemůžeme říkat, že to a to se počítá eh, tak či ona v jednotlivých členských státech. Jak řekla Aristide Briand, musíme ve jménu božím spolupracovat. A vy eh, jako evropští poslanci v tom máte významnou úlohu. Já si nemyslím, že by účetní dvůr měl vstupovat do nějakých politických dobrodružství. Velice důležité je, aby nezávislá instituce se držela svého úkolu. A jak už jsem řekl jednomu eh, z přátel ve dvoře, kdyby, kdybychom se eh, snažili eh, držet míče na jedné straně hřiště, tak to potom nemá Eh, smysl. Je tedy zapotřebí, abychom nevstupovali do eh, oblastí, které nám nepřísluší. Účetní dvůr by měl vykonávat zodpovědný audit eh, evropských příjmů. A potom auditování ratingových agentur. Když jsem byl na ministerstvu financí ve Švédsku, vždycky jsem snil o takové možnosti, abych se jim dostal na kůži. Ale za této e, situace si myslím, že by bylo velkým rizikem se do něčeho takového pouštět. Musíme mít na paměti, že ratingové agentury jsou zcela komerční záležitostí. A my teď hovoříme o veřejných institucích. A neměli bychom přestupovat e, vymezení, které je stanoveno. Takže bych s tím posečkal, ale úplně chápu Úplně chápu, oč ve vašem dotazu šlo. Děkuji vám, pane Karlsone, pane Caldeiro. Přejete si hm, tomu také se vyjádřit? Ta většina otázek byla položena panu Carlsonovi. No, já tedy musím říci, omlouvám se, ale domnívám se, že je absolutně důležité, aby staré členské státy eh, se dohodly na fungování účetního dvora, ale abychom tedy vedli ty každodenní aktivity, eh, to eh, dělá 27 členských států. Jsme Prime interpares a já si myslím, že dobré řízení by bylo takové, že jedna osoba je zodpovědná e, za realizaci pracovního programu a aby sledovala, že je rozpočet dobře vynakládán a myslím si, že rada by měla stanovit tedy rámec, akční program a rozpočet a auditor obecně by měl ponechat svému orgánu, svým poslancům tu provozní stránku. Já, když jsem byl členem, eh, tak to znamenalo příliš mnoho náčelníků a příliš mnoho indiánů, ale ten problém ještě eh, eh, složitější. Ale já jsem se přitom poučil jednu věc, která je velice důležitá pro vás, pro poslance. A já bych nechtěl přerušit propojení mezi členskými státy a účetním dvorem. To je třeba zachovat, jinak by to bylo nebezpečné, ale možná eh, by to mohlo být v jiné podobě než dnes. Velice vám děkuji a nyní pan Caldeira. Děkuji, pane předsedo, budu stručný jenom k té jedné otázce, o které hovořila paní zpravodajka a to je důvěra eh, v eh, účetní dvůr a vlastně na to dala i odpověď, nedostatečná důvěra. Já si myslím, že v prvé řadě E, za zúčastněné strany, tedy instituce, mají důvěru k účetnímu e, e, dvoru. A já se nedomnívám, že by to byla nedůvěra. Právě naopak se domnívám, že máme každodenní důkazy protože berete že tyto instituce berou vážně činnost účetního dvora a mají k němu důvěru. Co se týče důvěry mezi občany, Eh, vůči evropským institucím, to může být jiná otázka. Eh, já eh, tady nejsem tedy příliš informován, ale já to chápu tak, že <clears throat> by tu měla být důvěra vůči poslancům, kteří byli zvoleni. Chceme se více zaměřit na efektivitu. Jistě o to usilujeme několik let. Zaměřujeme se nejenom na efektivitu, ale i na účinnost a hospodárnost veškerých opatření a volíme různou politiku. Můžeme to posílit, pokud regulační rámec, jak jsem o něm hovořil v úvodním příspěvku, bude méně eh, eh, orientovan na plnění, ale eh, spíše se zaměříme na předmět našeho auditu, když se snažíme zlepšovat programy a orientovat na výkon své úsilí, své stroje, podle priorit zaměříme na analýzu rizik, budeme zohledňovat zprávy a stanoviska zúčastněných stran a tak posílíme také povědomí, kde je zapotřebí uskutečnit eh, zlepšení. Když provádíme audit podle návrhu komise i členských států prostředků určených pro potřebné státy. Týká se to strukturálních fondů po roce 2008. O tom jsme již informovali v té výroční zprávě. To, co jsme nalezli a to, co účetní dvůr již učinil. Ty procesy pokračují a e, jsme svědky tedy dopadu těchto procesů. Dobře, protože dnes odpoledne máme více význačných řečníků. Chtěl bych dát ještě příležitost e, panu Carlsonovi pro krátký doplněk, co se týče otázky důvěry vůči účetnímu dvoru. Když jdu po ulicích ve Stockholmu a setkávám se tam s lidmi. A když jsem byl zodpovědný za oblast migrace ve švédské vládě, a to není zrovna populární oblast, tak mi bylo řečeno, když máte tu důležitou úlohu v Lucembursku, tak to bylo opravdu důležité a já nyní mám tedy dojem, když jdu po stokholmských ulicích, že lidé mají důvěru vůči účetnímu dvoru, že je to důležitá role v evropském kontextu. A já jsem se tedy setkal opravdu se značným projevem důvěry. Děkuji, eh, pane Carlsone, za vaše odpovědi i za vaše stanovisko. A nyní bych chtěla pokročit dále v programu a rád bych vyzval paní Stefany Flizo, aby eh, se k nám zde připojila také e, její kolegyni Irenu Petrušku. Většině. Doufám, že jsem dobře vyslovil její příjmení. Ano, děkuji. Ne, vy tu můžete zůstat. Využijeme dalších míst. Pane Carlosone. můžete se prosím posadit tamhle. Tímto jsme tedy uzavřeli první eh, kolo, začneme druhou část a vítám zde paní Stefanie Flizo, eh, která pracuje eh, na Pařížské univerzitě Nanter a je je expertkou na audit v Evropské unii. Eh, vy budete hovořit o uspořádání účetního dvora a předávám ti to slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také paní zpravodajce za milé pozvání. Takže já pracuji na univerzitě, přednáším a nemohu tedy hovořit za žádnou kontrolní instituci. A chci poděkovat tedy za pozvání členům výboru. Ráda bych respektovala eh, řečnickou dobu. A proto se jen zmíním o některých bodech, eh, které jsem původně zmínila ve svém psaném příspěvku. Diskuze, která se týká um, uspořádání a um, členů účetního dvora, eh, se vztahuje ještě k době, kdy neexistoval účetní dvůr, začaly dávno předtím od 70. let, kdy bylo pouze 9 členů EU, se objevovaly návrhy na to, aby kolegium bylo omezeno na 7, 5 či 3 členy účetního dvora. A už eh, tehdy některé členské státy si přáli, ale aby eh, za každý členský stát eh, zde byl jeden zástupce na účetním dvoru. Vidíte tedy, jak situace vypadá. Eh, dnes máme 27 členských států, eh, jsou zastoupeny jednotlivé eh, státy, existuje se kolegiálnost, tento orgán je kolegiátní. A z toho také vyplývá určité uspořádání a řízení činnosti účetního dvora. V rámci prací, které jsem vykonala, když jsem tedy studovala jednotlivé kontrolní úřady vnitrostátní, jsem viděla, že kolegialita se eh, vyvíjela proto, abychom zajistili nezávislost takovéhoto ústavu nebo takovéto instituce. To je tedy historický důvod. Také jsme došli k tomu, a viděla jsem, že v některých členských státech kolegialita je vnímána jako faktor, který zkvalitňuje práci takovéto instituce. A důležité v tomto kontextu, zejména komunitárním kontextu, myslím, že je důležité se zmínit o tom, že tímto se zajišťuje homogenita přístupu, což je nepochybně velmi významné, e, zejména když hovoříme o kontrole výkonnosti a nebo e, možnosti poskytovat e, poradenství. Když jsem se zabývala celkově možnými reformami nesuce došla jsem eh, k tomu, že způsob jmenování eh, probíhá různými způsoby. Eh, jednotlivé reformy soudního, pardon, účetního dvora se zmiňují od například o možnosti snížení počtu členů účetního dvora. Někdy se objevují kritiky ohledně složení členů protože někteří z nich nemají stejné vzdělání, eh, někteří jsou odborníci, jiní nikoli. Tato otázka homogenity tedy, nebo mm, jednotnosti je důležitá. Zajímavé je také to, jak se toto všechno vyvíjelo. Eh, a to paralelně, tedy jak se vyvíjel účetní dvůr a soudní dvůr od Lisabonské smlouvy, eh, se hovoří o tom, tedy, že je zde výbor, eh, který poskytuje své stanovisko a zkoumá tedy, eh, zda kandidáti eh, splňují určité požadavky. Na soudním dvoře se jedná tedy o bývalé členy soudního dvora, o zástupce vnitrostátních soudních systémů a podobnou paralelnost najdeme například v tom, že nehledě na úsilí Evropského parlamentu v některých případech je zde e, velká, mm, velké pole působnosti pro členské státy. Tak tedy je uspořádán Eh, účetní dvůr. Jak je dnes uspořádán účetní dvůr, může být ještě eh, reformován, jsou zde některé alternativní řešení, důležité však je, aby eh, možná reforma odrážela funkčnost a proto je důležité, aby to bylo zohledněné v jeho struktuře, aby se vytvořilo správné prostředí. Ehm, tato instituce samozřejmě si vyvíjí v určitém kontextu historickém, zeměpisném, politickém. Řízení takovéto instituce má mnoho různých aspektů. Instituce působí v komplexním prostředí, které je stále složitější. Dnes hovoříme o prostředí skládající se 27 členských států a e, proto jednotlivé e, možnosti e, dalšího vývoje mají své pro i proti. Co se týče tedy uspořádání, je třeba uvažovat o všech výhodách či nevýhodách, které by změny mohly mít. Je zapotřebí analyzovat výhody a nevýhody jednotlivých modelů. Zajímavé mi připadá, když se hovoří tedy o řízení, jak překonat možné eh, rozpory, které se týkají různých eh, typů možných eh, modelů řízení. Měli bychom se zaměřit tedy na ty nejzákladnější prvky, které vyjadřují funkčnost jednotlivých eh, institucí. Eh, u vnitrostátních eh, kontrolních úřadů je jasné, že vycházejí z určitého kulturního prostředí, z, určité, z určitých dějných okolností, jednají kolegiátně, jsou nezávislé a jednají podle určitých kritérií jejich činnost se především však zakládá na prvcí, eh, které vycházejí z funkcí těchto orgánů, aby mohly plnit svůj program, aby mohli správně provádět kontrolu, jak je prováděna tato kontrola a A důležité také sledovat, jakým způsobem se oficiálně eh, projevují Ehm, jejich činnosti. Takže v jednotlivých členských státech, 27 členských státech, eh, se vyskytuje, eh, se vyskytuje řada různých eh, ehm, institucí, které jsou různým způsobem uspořádány. Evropský účetní dvůr, jak vidíme, má ovšem 27 eh, takovýchto eh, představitelů, což jsou v podstatě vysocí eh, manažeři a velice obtížně je možné řídit instituci, která má 27 vysokých manažerů. V současné době se můžeme v možných reformách inspirovat například strukturou Evropské investiční banky nebo Evropské centrální banky, že například může být eh, nějaká širší nebo užší rada, eh, která by mohla rozhodovat. Eh, jednalo by se například o to, že zde může být předseda, jehož mandát bude obnovitelný či neobnovitelný, jakým způsobem bude jednat kolektiv. Z toho vyplývají i další možnosti. Prvním předpokladem u eh, každého eh, kontrolního úřadu je nezávislost. jak si například představíme to, že by se eh, jakási eh, rada guvernérů eh, mohla pravidelně scházet, v níž by byly zastoupeny všechny jednotlivé členské státy a jaký dopad by to mělo na nezávislost takovéto instituce, zda by to prospívalo této instituci. Viděla jsem, že by například by zde mohl být nějaký, nějaký eh, pre, nějaký generální eh, auditor, který by měl eh, radu, která by se skládala ze styčných úředníků. A to by byl teda také způsob řízení Evropského účetního dvora. Toto schéma, ale tento systém zatím ještě neexistuje. Ehm, pak další možnosti je, že by zde bylo buď širší nebo užší vedení, eh, kde by byly jakési periferní ehm, styčné eh, úřady, styční úředníci. Co bychom Jakým způsobem by se toto mohlo odrážet tedy v jednacím řádu účetního dvora a e, co to znamená v souvislosti s ref, nebo se situací e, v roce 2010, z níž plynou určité změny? E, je to několik velice důležitých prvků. Co se týče administrativního výboru, tak administrativní výbor je podle mne klíčovým prvkem pro reformu z roku 2010. A tento systém nebo tedy tato reforma eh, umožňuje postup docela odlišný od, roku, od systému z roku 2004. Bohužel je ještě brzo na to, abychom eh, diskutovali o výsledcích eh, reformy z roku 2010. Mm, především bychom měli předejít rozmělnění zodpovědnosti, eh, která by mohla přetékat mezi jednotlivými eh, senáty. A eh, důležité je, aby zde byl kolegiátní orgán, který bude připravovat dokumenty pro kolektivní rozhodnutí, kolegiální rozhodnutí, aby připravil dokumenty u jednotlivých témat. Takovýto způsob uspořádání by umožňoval, aby eh, prezident eh, účetního dvora měl své zodpovědnosti, aby mohl dohlížet nad eh, činnost účetního dvora a aby mohl předsedat administrativnímu výboru, jež by se stával z patřičných senátů. A zde je zásadní, aby e, fungovala koordinace mezi strategickým plánováním a zodpovědnostmi e, provozními jednotlivých e, senátů. To je důležité proto, aby bylo bylo umožněno i rozvíjet průřezový přístup k jednotlivým tematikám. Jen bych na závěr ráda řekla, že kromě tedy politických otázek, dnes účetní dvůr jako většina kontrolních institucí se potýká s výzvami, které se týkají samozřejmě ostatních, například je to modernizace informačních systémů, eh, potřebuje se zaměřit na globální eh, přístup, musí být eh, schopna rychle a správně reagovat a případně zjednodušit své pracovní postupy. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, paní Flizo. Nyní bych rád předal slovo přímo Eh, paní Ireně Petruškevičeně, která byla členkou Evropského účetního dvora od roku 2004 do roku 2010 a od července 2011 je členkou celos, eh, auditorského výboru eh, celosvětového potravného programu. My se zabýváme využíváním našich prostředků, tedy ve mezinárodních organizacích. Vy s tímto máte dobré zkušenosti a přeji vám slovo 10 minut. Pane předsedo, vážení poslanci i hosté, nejprve bych chtěla poděkovat eh, vašemu výboru a zejména eh, paní zpravodajce eh, a já jsem se za pozvání, abych přispěla do diskuze. Chtěla bych hovořit na téma profilu členů a dále o e, výhodách a e, nedostacích současných kritérií pro jmenování členů účetního dvora v souladu s článkem 286 smlouvy. Chtěla bych vám připomenout první odstavec tohoto článku. Členové účetního dvora by měli být vybíráni z řad osob, které patří nebo patřily v jednotlivých členských státech k externím auditním orgánům a jsou proto kvalifikovány. Jejich nezávislost je nepopiratelná. Eh, ani kritéria tohoto článku, ani eh, praktické postupy nominace, které se doposud eh, používali, nenaznačují, že by tady docházelo k určitému pochybení. Byla tu celá řada zpráv z vlastní iniciativy a ukazují, že účetní dvůr je skvělou profesionální institucí, která každý rok dává eh, velice kvalitní výsledky. Je to také díky vedení a praktickým vstupům členům kolegiátního eh, orgánu. Eh, zvýšil se počet členů oproti předchozímu rozšíření a tím se účetní dvůr sám zabýval tím, že eh, eh, zorganizoval účetní dvůr do Senátu. Klíčovým prvkem je reorganizace, že se Senáty sestávají z pěti a šesti členů spíše než kolegium 27 podle mého názoru. To je mnohem větší role pro každého člena účetní dvůr čelí výzvám v souvislosti s složitou situací v Evropské unii a světové ekonomice. Je to reforma evropského rozpočtu, využívání komplexních finančních i nefinančních nástrojích, o tom hovořil pan prezident Caldeira, aby bylo možné reagovat na tyto výzvy. K tomu potřebuje účetní dvůr zvláštní kompetence. V této souvislosti se domnívám, že je relevantní diskutovat a zvažovat profil kandidátů, kteří kteří budou jmenováni za členy účetního dvora. Obecným kritériem eh, je to, co je ustanoveno ve smlouvě. A eh, <clears throat> Dále navrhuji, abychom eh, uvedli pro tři oblasti specifická kritéria. Je to hluboké chápání eh, role a eh, poslání účetního dvora podle smlouvy, dále konkrétní profesionální kompetence a povinnosti členů účetního dvora, dále zásady a etické <clears throat> pokyny, kterými se řídí chování členů účetního dvora. Není třeba e, zabývat se skutečností, že kandidáti musí e, dobře chápat roli a poslání účetního dvora jakožto nezávislého auditního orgánu, který je zodpovědný za e, audit příjmů a výdajů v Evropské unii. Tato oblast je pokryta dotazníkem pro kandidáty a e, vychází z e, poskytování e, vstupů které zahrnutí eh, přípravu víceletých eh, a ročních pracovních programů, rozhodování o přidělování eh, rozpočtových zdrojů, dohled nad prací auditních týmů a dále rozhodování o politice auditu a plánování a realizace auditní činnosti. Aktivity členů jsou zejména zpěty s auditem, podle mého názoru, jako v jiných profesích, když se eh, posuzuje eh, připravenost kandidátů, je třeba, aby eh, tady bylo jasné propojení mezi vzděláním a profesními zkušenostmi, jak je definováno v pravidlech pracovní, zákonníku práce oblasti, kterým jsme doposud nevěnovali dostatečnou pozornost, jsou zásady a etické pokyny, podle níž se řídí eh, chování členů kolegialita, důvěrnost, odpovědnost, jak je uvedeno v etickém kodexu aby to bylo v souladu s osvědčenými národ, mezinárodními postupy. Kandidát musí mít nejenom eh, vhodné profesionální a expertní znalosti, zkušenosti, ale také očekáváme, aby eh, to byla respektovaná osobnost, která respektuje etické hodnoty, které jsou zpěty s profesí auditora, aby bylo možné eh, posouzit připravenosti kandidáta propojit se specifickými kritérií. Eh, jsou k dispozici určitá pravidla, specifická kritéria kterým budete věnovat zvláštní pozornost eh, při eh, jednání s kandidáty. Je možné využít také poradního panelu podle článku 255 o posuzování kandidátů účetního dvora. Souhlasím s těmi, kteří porovnávají účetní dvůr s bankami nebo s finančními a dalšími institucemi, eh, protože eh, úkol a poslání ale není srovnatelný. Obvykle se to opírá o eh, sdílený EKAP. Pytal, ale to eh, se netýká těch veřejných institucí. Já to chápu tak, účetní dvůr lze srovnávat pouze se stávajícími institucemi v členských státech prvotním zdrojem kandidátů, kteří vykazují příslušné kvality a kompetence, jsou právě ty národní auditní instituce v členských státech, jak je také uvedeno ve smlouvě. Ráda bych stručně komentovala několik otázek, které nejsou přímo zpěty z kritérií pro členství, ale mohou mít dopad na tato kritéria. Za prvé je to eh, délka mandátu členů a sladění eh, načasování mandátu podle odstavce 2 článku 286 smlouvy jsou členové jmenováni na šestileté období a e, jejich mandát je obnovitelný. Když je e, další příležitost změnit smlouvu, e, je možné diskutovat o těchto pravidlech a zvažovat prodloužení, dejme tomu, až na 9 let učinit tento mandát neobnovitelným. Podle mého názoru by to účetnímu dvoru pomohlo, aby více využil zkušenosti eh, členů a eh, přispěl k jejich nezávislosti, zejména v posledních letech jejich mandátu. Také stojí za zvážení sladění začátku a konce mandátu takže eh, se můžeme vyvarovat situaci, kdy většina eh, členů kolegiátního orgánu i senátu eh, bude taková, že většina budou nováčci. Jde tedy o dobrou vyváženost. Já nebudu hovořit o výhodách té vyváženosti, o genderové vyváženosti, soukromé společnosti, politické orgány, další instituce, ale eh, tento posun tak nějak šel mimo účetní dvůr. Situace je taková, že z 27 členů jsou pouze tři ženy a obdobná situace je mezi staršími pracovníky a to je podle mého názoru nepřijatelné. A eh, Bracím se na tento výbor, aby eh, podpořil eh, větší nominaci žen. Závěrem bych chtěla zdůraznit to, co že to, co jsem řekla, eh, neberte rozhodně jako slova kritiky. Jediným účelem mého příspěvku bylo vyjádřit své názory takovým směrem, že bychom mohli vypracovat specifická kritéria pro jmenování členů účetního dvora v budoucnosti. Jsem přesvědčena o tom, že členové účetního dvora mohou hrát velice důležitou roli nejenom v rozvoji této instituce, ale i přispívat k jejím výsledkům a k podpoře podpoře dialogu s členskými státy a k posilování povědomí otázek finančního managementu v Evropské unii. A to umožní se zúčastnit činnosti účetního dvora, když se sníží počet členů a posílí také důvěru a imič v očích občanů jako nezávislá instituce. Takovéto rozhodnutí bude sice obtížné, eh, má-li být dosaženo na všech politických úrovních. Já doufám, že tu převáží eh, zdravý selský rozum a touha po reformě a že veškeré budoucí změny role mandátu či struktury účetního dvora budou eh, provedeny po důkladné analýze eh, cílů a potřeb a přínosů takovýchto praktických i politických eh, změn, aby Evropský účetní dvůr mohl nadále plnit svou důležitou misi a působit jako silný profesionální spojenec výboru pro rozpočtovou kontrolu pro zlepšování finančního řízení v Evropské unii v tomto ohledu jsem optimistická. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám za toto stanovisko. Jsem velice rád, že v našem eh, výboru bylo možné prezentovat eh, eh, slova také expertky pro gender mainstreaming. Máme zde dvě velice kvalifikované ženy a dva kvalifikované muže. Velice děkuji paní zpravodajce Ayla Sender. Vy jste první v tomto kole otázek. Eh, Inés, chcete se vyjádřit? Děkuji vám, panu, pane předsedo. Ano, opravdu. Je to součástí politické vůle, aby zde byla nalezena taková specifická genderová vyváženost. Ono to platí vlastně pro všechny instituce, nebo alespoň by to pro ně mělo platit. Přece jenom po staletí tomu tradičně bývalo tak, že ženy možná vládly účtům v domácnosti a spravovali rodinné finance, určovali tam směr, jakým budou finance vydávány, ale potom v té institucionální praxi to bohužel vypadalo úplně jinak. No, závěry, které zde zazněly, byly opravdu velice zajímavé. Když hovoříme o strukturálních fondech, tak si musíme také uvědomit, že jsou státy strukturované různě, některé jsou velké, některé malé, některé mají federální strukturu, jiné nikoli. A Máme zde úroveň třeba spolkovou nebo zemskou také. A mě by zajímalo, jaké by to bylo s takovou strukturou. Pán Kadera o tom už trochu hovořil, ale zkrátka my bychom potřebovali takovou strukturu, kde by evropská úroveň měla mít ten hlavní dohled nad eh, finančními operacemi. Takovou tu strukturu máme vybodanou na vnitrostátní úrovni, často existují eh, centrální účetní dvory nebo kontrolní úřady a potom regionální. Je mezi nimi dělba úkolů, ty úkoly jsou velmi různorodé, nicméně ta struktura už existuje, no a já si kladu otázku, zda ta struktura, o níž hovořila první řečnice na panelu, kterou, by ona, kterou ona navrhovala, zda by tato struktura to také obsahovala. To znamená, že by zde bylo možné udělat takovou dělbu úkolů mezi tou nejvyšší úrovní a potom těmi hierarchickými nižšími úrovněmi. Zda by tedy bylo možné do budoucna naplánovat i takovouto pyramidální strukturu na evropské úrovni. Možná, že by to znamenalo určité zlepšení. Mít 27 jednotlivců, kteří mají o něčem rozhodovat a mají úplně stejná práva, nebo je tam, nebo není tam primus inter pares, no zkrátka chtělo by to tam mít nějaký mechanismus, který funduje, funguje v rámci systému Senátu. Ale nesmí se ztrácet ze zřetele také souvislost s členskými státy. Nelze vystupovat v nějakém vzduchoprázdnu je třeba zde zajistit určité propojení, takže možná, že by nám přednášející to mohla ještě blíže vysvětlit, jak by si to konkrétně představovala, takovýto model. A potom paní Petruškevičine. Její analýza byla opravdu velice zajímavá, mě by zajímaly dva aspekty. My jsme často diskutovali o tom, zda v rámci toho účetního dvora by měli pracovat opravdu čistě odborníci, to musí být skutečně jenom kvalifikovaní auditoři, anebo zda by zde neměla být důležitá i určitá politická orientace nebo určité politické nasměrování, více či méně, o tom, v jakém poměru by to mělo být, o tom by se muselo diskutovat, ale vy jste sama načerpala příslušné zkušenosti, takže by mě zajímal váš pohled na věc. Jak by podle vašeho názoru eh, vypadal takový ideální evropský auditor a jak to vypadá s deontologií, s etickým kodexem. Eh, známe z minulosti dobré příklady, špatné příklady, A když je takový ten systém, kde je primus inter pares, tak to samozřejmě není úplně jednoduché. Nicméně i zde potom možná vznikají určité frakce nebo různé názory, takže by mě zajímalo, jaké to je, jak by se s tím mělo zacházet. Děkuji vám. Dám slovo třem kolegům a chtěl bych experty plenárního zasedání požádat o zhrnutí těch eh, informací. Takže paní Kresle za EPP a potom za SAD kolega Kalfi. No, dané předsedo, nevím, čím to je, ale mně to zatím nepřipadá nějak moc zajímavé. A také se mi nezdá, že by to vystihovalo to, co bychom měli udělat. Sice se vážně zabývat tím, co by měl účetní dvůr dělat a co účetní dvůr nedělá. To je také důvod naší akce, neměli bychom si to zastírat. Já si myslím, že by bylo dobré, kdyby nám přednášející řekli, jak dobří teda jsme. Kolegyně říkala, zda lze srovnávat účetní dvůr, tak s vnitrostátními účetními dvory, a kontrolními úřady. A když se podívám třeba na Německo a na uživatelskou příznivost, tak my jsme těmi uživateli jako Evropský parlament a upřímně řečeno pro mě je mnohem účetnější, uh, užitečnější ten německý účetní dvůr než ten evropský. Já se omlouvám, pane předsedo, ale musím to tak říci, protože ten německý soudní uh, účetní dvůr Eh, reaguje mnohem rychleji, mnohem účinněji a v takové podobě, že s tím potom si také máme co počítat, můžeme s tím pracovat dále. Takže jak se dospějeme k tomu, aby v rámci mandátu, který je určen smlouvou, a to také nikdo nespochybňuje, protože to znám, eh, známe a respektujeme, ale také eh, kromě tohoto rámce tam ještě velký manévrovací prostor pro aktivity, takže by mě zajímalo, co my můžeme udělat proto, aby účetní dvůr fungovalo tak, jak my ho potřebujeme. To znamená, aby to byla instituce, která je velice proaktivní a která daná témata zpracovává mnohem rychleji, než tomu bylo dosud. Samozřejmě jsou tady výroční zprávy a zvláštní zprávy, které vymezují ty mantinely. Ale když se podívám například na ty víceleté programy a činnost účetního dvora, tak to je opravdu úctyhodná věc. Eh, odkrýváte celou řadu slabin, takže to pro nás velice užitečné. Vaši podporu v legislativním procesu, to je něco, co potřebujeme. A proto by mě zajímalo, co pro to, můžeme udělat, abychom to posílili. Pán Carson řekl, potřebujete nějakého hlavního auditora, ale já nevím, zda to někdy vznikne. Já jsem ochotná se smířit i s tím, že těch auditorů bude 27, ono to má také své výhody, ale měli bychom se postarat o to, aby ta témata byla zpracována tak, aby za prvé eh, to externisti pochopili. A pan předsedo, tím to začíná. Já mám pocit, že vašim zprávám nikdo nerozumí. Zvláštní zprávy, výroční zprávy, jejich srozumitelnost. Potom otázka způsobu práce. Vy jste hovořil o tom systému Senátu to zmiňovala paní Flizo. Paní Flizo, co tento systém Senátu přinesl? Jaké konkrétní výsledky přinesl? Zvlá- zvláštní zprávy jsou teď o něco konkrétnější, ale záleží, ono také záleží, z kterého senátu zrovna pocházejí. Mě by tedy zajímala vědecká analýza, zajímalo by mě, jak pohlíží věda na systém, který je hlavně ovlivňován národními státy a vy jste to naznačovala mezi řádky, že eh, členské státy, jaké rozhodují o tom, zda ten člen eh, bude opakovaně nominován. A my potom pocitujeme důsledky, ale oficiálně se o tom nemluví, takže mě by zajímalo, co si vy myslíte, jak můžeme pracovat se současným právním rámcem tak, aby se výrazně zlepšila činnost účetního dvora. Já mám pocit, že vy docela dobře víte, že my nejsme spokojeni. A možná, že to platí i naopak, že nyní musíme řešit eh, věci na základě současného právního rámce ale neměli bychom vůbec se ze i budoucí právní rámec. Bylo by dobré, abychom odešli z tohoto slyšení a věděli o sobě, co o sebe navzájem očekáváme. Já se omlouvám, že jsem pořád tak dlouho. Děkuji a nyní pan kolega Kalfin. Děkuji, pane předsedo. Rád bych se vrátil k té otázce, o které jsme hovořili v souvislosti s kvalifikací. A ještě jednu otázku, o které nehovořím poprvé. Vy Chtěl bych využít přítomnosti panelistů a zeptat se na ní. Když se podíváme na to, jak my čteme článek 286 smlouvy, je řečeno, že kdokoliv je zvláště kvalifikován, může být zvolen za člena účetního dvora. Takže to se může týkat milionů občanů EU. Mají tedy možnost být zvoleni do účetního dvora. Já se domnívám, že to je příliš široce pojato a mý kolegové říkají, že je třeba, aby účetní dvůr byl politická instituce, ale já se domnívám, že má být profesionální instituce, e, protože tou politickou institucí je náš výbor pro kontrolu rozpočtu a pokud e, je třeba provádět e, kontrolu, tak je, je třeba této profesní expertici a potom můžete činit rozhodnutí. A já bych se chtěl zeptat na ta profesionální kritéria a mě, já bych byl rád, kdybyste na tom mohli pracovat, a abychom se dozvěděli, jaká jsou ta profesní kritéria, pokud tam chcete mít profesionály, pokud tam chcete mít politiky, dobře, ale potom by eh, nastaly problémy s důvěrou vůči účetní dvůr. Takže máme první otázku, paní Flizo, Eh, víte, jak fungují ty eh, nejvyšší kontrolní instituce, že by byla tato kritéria tak nízká? Porovnávali jste tato kritéria v různých členských státech, kritéria tedy na eh, ty nejvyšší kontrolní úřady a potom mám ještě otázku na paní Petruškevičině. Vy jste působila dlouhou dobu jako členka Evropského účetního dvora a samozřejmě vy se opíráte o to, že tu bude zajištěna profesionální administrativa, bude poskytovat eh, profesionální služby, ale o to, eh, pana předsedy Kaldejry jsme eh, slyšeli, že členové mají být zapojeni do auditních povinností. Domníváte se, že se členové mohou tedy úplně spoléhat na kvalitu profesního posouzení personálu. Děkuji, pane eh, Kalfin. Paní Flizo, chcete odpovědět? Děkuji. Tak já bych zareagovala na tu první otázku, která mi byla položena. Já jsem zvláště pracovala na té úrovni jednotlivých členských států a v trochu omezenější míře jsem spohlížela i na situace v jednotlivých státech uvnitř, například federálně spolkově organizovaných států, například jsem pohlížela například Španělska, tam jsem analyzovala, jak se věci mají. U každé z toho zkoumaného státu jsem narazila na určité komplikace týkající se vztahu mezi, řekněme, zemskými institucemi v Německu například a potom federální účetní dvůr Španělska, třeba ve Španělsku, tam také existují určité ústavní definice týkající se nezávislosti členů federace. Například v roce 2010 v září tam byl jeden příklad z Německa. Všichni, tam všechny až na jeden účetní dvůr, byli proti prodloužení mandátu spolkového účetního dvora. Ve Španělsku máte určitá rozhodčí místa a pak je tam pojem toho nejvyššího účetního dvora, který má své sídlo v Madridu. Takže ono to není vůbec tak jednoduché. A není to nějak automaticky zjednodušené. Nemůžete automaticky předpokládat, že by situace byla jednoduchá. Když se podíváte na rozdělení kompetencí v jednotlivých státech. No a nyní se dostávám k otázce těch modelů. Možná byste to mohli zopakovat, protože jsem tu otázku úplně tak nepochopila. No, vy jste říkala, že Všetní dvůr má 27 členů. To je politické rozhodnutí, kvůli tomu tady také diskutujeme. Ale governance, důvěra a tak dále, tomu je potřeba, já teď nevím, jak to přesně říci, ale je potřeba nastolit určitou rovnováhu a určitý vztah k členským státům. Jistě musí to být vždycky nejlepší z nejlepších a pak je to problém, ne, někdo není zastoupen, někdo musí být zastoupen a nenajde se úplně ten nejlepší člověk. Takže by mě zajímal váš odborný pohled zda by bylo lepší mít větší kolegium nebo menší kolegium, co je účinnější. Protože o tom je třeba politicky rozhodnout a zajímal by mě váš názor. Já se domnívám, že současný právní rámec musí nalézt rovnováhu co se týče ustanovení eh, se smluv i otázek flexibility. Jistě jde o architekturu. Já nejsem členkou účetního dvora. Já na situaci pohlížím zvenčí. Nicméně, nový jednací řád podle mého názoru nabízí velký potenciál, který by bylo možné ještě více posílit. Správní výbory ty by měly hrát opravdu důležitou roli v oblasti transparentnosti a pak to rozděleno těch jednotlivých senátů. Rozdělení managementu a využívání zdrojů, to je něco, co by se mělo odehrávat koherentním způsobem a mělo by to být i koherentně a náležitě strukturováno že z operativního hlediska eh, jednotlivé senáty, kolegium, předsedové. Já si myslím, že by to také mohlo fungovat. Mám pokračovat s otázkami? Byla zde také jedna otázka směřovaná na mě. No, já nemůžu něco říct k vývoji účetního dvora. Já jsem nemluvila tolik o těch senátech, mohla jsem o tom říct něco více. Ale myslím si, že základní výzva je mnohem důležitější než ta skutečnost, že se každému přidělí určitý konkrétní úkol. A ta kolegialita nabízí možnost transparentnosti. Já jsem to byla sama svědkem, když jsem navštívila účetní dvůr před nedávnou dobou. Je tam skutečně velká transparentnost, Spravodajové vysvětlovali účetnímu dvoru, jakým způsobem co realizují, kdo co, jak dlouho dělá, to bylo přesně sděleno, je tam skutečná transparentnost, je to velmi zajímavé. A co se týče budoucí užitečnosti a přínosu účetního dvora, no je třeba pohlížet také na vývoj v rámci institucí, je třeba nalézt rovnováhu rovnováhu mezi horizontálním rozdělením úkolů a průřezovými úkoly, to znamená ta den dohled na nejvyšší úrovně, potom ty prospektivní studie a další věci. Takže to by byla asi moje odpověď na vaši otázku. A poslední otázka, která byla adresovaná mně a týkala se jmenování eh, členů účetních dvorů v jednotlivých členských státech. Zde existují obrovské rozdíly, dochází zde také k náboru ze strany instituce, je to velice heterogenní záležitost. Ono také, ano, dochází k určité politizaci. Ta tam je, ale ta je prostě akceptována. Tady jde o politickou vyváženost při jmenování členů. Děkuji vám, paní Petrušky Většině. Několik připomínek k těmto otázkám. Nechtěla bych kategorizovat eh, kandidáty na politiky a profesionály. Víte, než se dostaví kandidáti, tak mají za sebou dlouholeté životní zkušenosti, někteří další, někteří kratší ale předtím pracovali opravdu na různých místech, v různých funkcích. Já jsem chtěla hovořit o tom, že nemusíme vynalezat něco nového. Všechno stojí ve stávajících dokumentech. Stačí je otevřít, pročíst a uplatňovat v praxi. Také jste položili tuto otázku. Samozřejmě kandidát musí vykazovat kromě technických znalostí určité politické povědomí, musí respektovat etické hodnoty profese auditora, ale to jsou tedy ty tři oblasti, které musí splňovat eh, ještě před stanovením konkrétních kritérií respektování smlouvy, prováděcí pravidla kde jsou uvedeny zcela konkrétní povinnosti a potom etický kodex. Dále, když se mě zeptáte, které jsou ty nejdůležitější kvalifikace, tak bych řekla, že kandidát se tím či o ním způsobem již měl zabývat audity a měl by chápat, co je kolegialita, měl by být zvyklý na práci v týmech. Potom může tedy provádět audity, pracovat v kolegiu, kde je 27 členů a nebo v těch senátech, kde je 5 až 6 členů. To je tedy má připomínka dále ke struktuře účetního dvora. Jak jsem již řekla, je důležitý smysl pro kolegy kolegialitu. Já jsem zvyklá na činnost eh, v týmech a eh, deset let jsem strávila na PricewaterhouseCoopers a eh, potom na účetním dvoru to bylo také více než 27 členů a je třeba mít schopnost nalézt společný jazyk, je třeba navrhnout konkrétnější kritéria, aby přicházeli na účetní dvůr kandidáti, kteří ovládají ty eh, zkušenosti z auditní činnosti ze svého předchozího působení. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. A protože čas běží, obracím se na ostatní politické skupiny. Máte ještě nějaké otázky? Eh, je to druhé kolo otázek na eh, panelisty. Zdá se, že otázky nejsou. Velice děkuji našim panelistům, paní Ireně Petruškevičině a dále paní Flizo. Eh, velice vám děkuji za účast na naší panelové diskuzi. A nyní bych chtěl pozvat paní Kaliulajt a pana Muse, aby se k nám připojili. Thank you very much uh, for the question. Děkuji za otázky a odpovědi. Byla to opravdu nesmírně zajímavá diskuze, v níž zazněly opravdu citlivé otázky a možná získáme ještě více informací od dalšího kola. Další řečnicí je paní Kersti Kaliulajt, Dávám vám slovo na 10 minut a jsme zvědaví na vaše vyjádření k mandátu. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a panové. Děkuji za příležitost příspěch k tomuto slyšení. A ráda bych zde řekla něco k mandátu účetního dvora. Nechci zde navrhovat eh, řešení, ale dovolte mi, abych pohovořila o tématech, o nichž musíme diskutovat. A to platí o to více poté, co máme za sebou další cyklus absolutoria od chvíle, kdy jsem připravovala tento projev. Rada musí mít e, možnost plnit e, svoji roli jako nezávislý orgán, kontrolní orgán. Účetní dvůr musí tedy a musí tedy vykonávat eh, své, svoji činnost podle mezinárodních auditních standardů v EU a v diskusi se objevují nové návrhy, které jistě přispějí pozitivní měrou. Síla mandátu Evropského eh, účetního dvora lze, může být nahlížena podle našich produktů. Jeden z nich je ta eh, výroční zpráva, ta prohlášení o věrohodnosti já se k tomu ještě dostanu, ale chtěla bych říci, že na základě toho, jakým způsobem je prohlášení o věrohodnosti DAS ošetřeno, ve smlouvách jsme dosáhli skutečně příkladného standardu, který může jít e, příkladem v celosvětovém měřítku. Učetní dvůr také vypracovává zvláštní zprávy, které umožňují zaměřit se na vysoce rizikové oblasti a témata vysokého zájmu. Také vydáváme stanoviska k novým nařízením nebo revidovaným nařízením v souvislosti s finančním nařízením. Jde o to překonat určitou mezeru mezi očekávání aktérů a mezi Eh, závazky, které vyplývají pro účetní dvůr z hlediska mandátu. Proto je důležité se zaměřit na některé nové výzvy účetního dvora, které je, je čekají v příštích letech. Současný mandát se zaměřuje na opatření financovaná z rozpočtu, ale jak už říkal předseda Caldera, Evropská unie používá také e, mimo rozpočtové e, vá opatření. Další bod našich úvah je téma veřejných auditů eh, vládních aktivit využívající prostředky mimo rozpočet Evropské unie. Otázka je, jakým způsobem účetní dvůr eh, ve spolupráci s vnitrostátními orgány může kontrolovat tyto věci. A potom klíčová věc a účetního dvora a to je prohlášení o věrohodnosti. Každoroční prohlášení o věrohodnosti DAS je mimořádný produkt, který e, hovoří o správnosti uplatňování výdajů. Zajištění systému správného řízení znamená, že původní systém DAS 90. let byl dobrým nástrojem hodnocení, který vycházel z namátkových kontrol. Nicméně zde panovalo vědomí, že třeba zlepšit situaci a zpřesnit kontrolu jednotlivých oblastí rozpočtu. Tato věc narážela také na určité překážky, protože chyběla spolehlivá data v roce 2000 ten vzorek činil asi tisíc různých eh, systémů řízení, které byly kontrolovány. Tato věc byla publikována eh, v souvislosti s příslušnými statistikami. V roce 2008 eh, bylo požadováno v rozhodnutí o absolutoriu, tak zde účetní dvůr zavede specifická mm, kontroly v oblasti zaměstnanosti sociálního systému, e, zemědělství a dalších. Mandát účetního dvora činí asi 50 kapacity. Můžeme vám ale také říci, kde se v kterých oblastech objevují chyby. Účetní dvůr neustále sledoval výdaje EU až ke koncovým příjemcům z hlediska chybovosti. A ono je velmi komplikované eh, ovládat nejrůznější pravidla, která se vztahují na různé oblasti. Je tam celá řada aktérů. Spolehlivost DAS, to je každoroční indikátor a není lehké prezentovat synklický charakter indikátoru. To znamená, že účinnost opatření lze měřit teprve na konci toho výdajového období, ale ten konec je takový velmi flexibilní. Například do roku 2011 eh, největší byl největší část eh, pohledávek za rok 2006 stále ještě otevřených. To znamená, že ten závěrečný audit v rámci DAS nebo mimo DAS je per definici vždy takový, že přichází příliš pozdě, když se podíváme na zahajování dalšího finančního období. Abychom se mohli lépe přiblížit eh, k dopadům eh, toho víceletého faktoru, tak bychom museli změnit náš systém. Ale tak by se muselo také změnit to jakési odebírání vzorků a museli bychom se vzdálit od toho současného postupu. Další téma je náš systémový audit. Možná, že bychom mohli tyto systémové audity provádět formou určité rotace. Také by se to mělo eh, určitým způsobem přeskoumat. Včasná úprava je vždy nezbytná tak, aby byly zohledněny změny v praxi řízení. Nicméně všechny dočené strany, které požadují dodatečné informace, musí také zohlednit, jaký to má dopad na zdroje. Je zde jedna jasná linie, kterou bych ale velmi ráda podtrhla. Účetní dvůr vydává celkové stanovisko k jednotlivým oblastem politiky týkající se kvality výdajů. Auditní zodpovědnost účetního dvora si nesmíme plést se smluvními závazky komise, která má zajistit to, aby členské státy plnili, k čemu se zavázali. Účetní dvůr tedy nemůže auditovat jednotlivé členské státy. Nicméně bychom měli zvážit, zda by nebylo smysluplné každoročně zkoumat všechny oblasti politik a nebo zde mít jakýsi víceletý roč, e, rotační přístup, kdyby každý rok zkoumala nějaká jiná oblast. Důležitá e, otázka je zde vztah legality a řádnosti a hospodárnosti. V rámci DAS sledujeme výdaje EU až k těm konečným příjemcům a kontrolujeme dodržování pravidel na všech úrovních. DAS nemá přímo hodnotit eh, hospodárnost a nebo eh, plnění jednotlivých programů. Zjednodušeně řečeno, audit účetního dvora by měl kontrolovat, nakolik jsou dodržována kritéria financování. Pokud tato kritéria budou jasná, tak ten audit se stane skutečným výkonnostním auditem. Výdaje v oblasti soudržnosti například ukázaly, že je třeba se Mm, více soustředit na zkoumání schody. A když jsou vymytyčené jasné cíle, tak zde panuje určitá jistota o správnosti výdajů, které vyplývá přímo z výročné zprávy, ale pokud ty cíle určitý smysl postrádají, tak potom i to bude dáváno za vinu účetnímu dvoru, i když účetní dvůr není ten, kdo by rozhodoval o definici cílů. Existují případy, kdy lze pochybovat o naší činnosti, například při vypracování eh, ročních zpráv o činnosti. Pochybnosti o eh, o tom, že proběhlo řádný management financí, to byl opravdu problémem eh, výročních zpráv, ale účetní důvod je skutečně externím auditorem, mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních orgánů eh, stanovila určitá pravidla, která umožňují určitou svobodu. Vnitrostátní orgány postupují rozdílně přizpůsobují se také podle toho, jakým způsobem jsou prostředky vynakládány. Náš současný mandát jistě projevil svoji hodnotu tím, že přispěl k finančnímu managementu. Tak jak vy a další aktéři pohlíží na úkol účetního dvora, to je téma na další diskusi. Já jsem ráda, že o tom zde můžeme dnes hovořit. Děkuji vám za vaši prezentaci. A nyní bych pozval pana Merse. Žil Mers. Možná byl v Ensen Young eh, v roce 1995 eh, byl místo předsedou eh, Světové banky, pracoval jako kontrol. Do roku 2004 byl prvním generálním ředitelem a hlavním auditorem v komisi. A byl to první člověk, který se zasazoval o good governance a zasazoval se o otevřené účetní struktury. Nyní máte 12 minut času k tomu, abyste pohovořil na téma nové výzvy v souvislosti s budoucím mandátem Pane předsedo, dámy a pánové, ano, eh, Přemýšlel jsem o tom zhruba před deseti lety a tak já to počítám, přátelé z dvora. Pro mě bylo privilegiem, že od roku 2001-2004, že jsem mohl spolupracovat eh, s účetním dvorem. Vedli jsme mimořádně konstruktivní vztahy, třeba že jsem využíval poměrně často svou proříznutou pusu. A hovořili jsme o tom, že my jsme auditoři. A kdo koho má auditovat. Důležité je, e, že jsme se na všechny mm, věci dívali z kompletní perspektivy, z, opravdu z prostředí 360 stupňů e, protože je zapotřebí e, se na všechno dívat i z perspektivy toho druhého. A já jako vnitřní auditor jsem měl obrovský zájem na tom, aby účetní dvůr fungoval tedy v zájmu Eh, výboru a v zájmu institucí. Eh, nebudu teď hovořit o všech těch dokumentech, které jsem vám eh, rozdala, jenom bych se chtěl zmínit o několika prvcích na základě dnešní diskuze. Vidím z této diskuze poměrně jednoduchou věc. Výbor předložil velice odvážně a ve stranu dobu důležité téma. A jeví se nám to tak, že je to mm, dost, eh, spole, dost sdílené eh, názory na to, že je tu poměrně velký prostor eh, pro výběr mandátu a pro možnost volby. Pokud jsou k tomu možnosti a pokud jsou k tomu k dispozici zdroje. To jsou velice důležité prvky, to musíme mít na paměti. Tedy jaký máme prostor k manévrování, abychom eh, mohli nějaké změny prosazovat. Od účetního dvora i od ostatních řečníků jsem slyšel nebo zaznamenal eh, určitou eh, snahu nebo alespoň otevřenost dosáhnout určitých změn. A možná i trochu neklidu ohledně toho, že se tolik zabýváme ehm, tou eh, regulační částí. Možná i tento výbor by mohl uvažovat o tom, jak to, že se nám nepodařilo v rámci tedy výboru najít lepší způsob, a to platí pro Spojené státy a pro eh, eh, další eh, podobné aktéry, protože já jednám samozřejmě i s Kongresem Spojených států, že je tu tedy výbor, který se zaměřuje na řádnost a správnost výdajů. Je to něco jako krmení krokodýlů. Čím více jim dáváte potravy, tak tím hladovější jsou. Takže pak se žádá čím dál víc detailů mailů A co v podstatě děláte? Eh, tím se hromadí a hromadí všechny tyto eh, možnosti a eh, proto výbor, který má politickou moc, by měl toto korigovat. Mnoho politických výborů to nečiní, protože v podstatě zastávají politiku, ať už je to tedy zemědělská, nebo politika životního prostředí, nebo ať to jsou strukturální fondy. A ty peníze musí eh, být, být používány, musí eh, tam jít. Eh, takže když se hovoří o prioritách účetního dvora, nemůžeme klást za vinu jen účetnímu dvoru, že, že získává tyto mm, údaje a že využívá tyto příležitosti k tomu, aby poznal Evropskou unii prostřednictvím eh, jednotlivých eh, nástrojů. Eh, teď hovořím Evropské unii z monetárního hlediska, z fiskálního hlediska. Takže by se, pokud si přejeme rozšířit úlohu účetního dvora, musíme mu k tomu něco dát. A teď se hovoří o tom, že nechceme roz, rozšířit rozpočet. To znamená, že musíme vytvořit prostor pro tyto nové úkoly nějak jinak. A pan Karlsson hovořil o tom, zda ještě pořád DAS má smysl. Já vím, že e, teď není vhodná příležitost tomu, abychom hovořili o tom, jak e, přísný má být DAS, jakou metodikou má být vypracováván. E, já jsem viděl, že DAS byl užitečný v minulosti, ale myslím, že už teď přežívá to období své užitečnosti. A to především podle mne, protože vám mohu říci, jak DAS bude vypadat za pět let. A také vám můžu říct, eh, pokud se zdvojnásobí chybovost eh, oproti současnosti, pořád ještě nebudete schopni nebo s tím nedokážete nic moc udělat. Takže pak nastává otázka, Nemohli bychom najít způsob, jak přepracovat DAS takovým způsobem, aby ještě existoval, že například by se prováděl každých pět let, ale učení dvůr by měl prostor k tomu, a to by mě zajímalo, kdybych tam byla. Já teď zde sedím jako daňový e, poplatník, e, nikoli jako politik nebo e, někdo jiný, protože od té doby, co jsem v důchodu, mohu hovořit jako daňový poplatník. Je to pro mě taková osvěžující příležitost. Neměli bychom tedy se zamyslet nad tím, co vlastně žádáme eh, za detaily od účetního dvora a co eh, za to eh, budeme schopni poskytnout. Já vím, že to je celá řada citlivých otázek. Ono to může vypadat, že se snažíme od chybovosti nebo od něčeho jiného radši se dívat jinam, odklánět pohled. Ale my bychom měli uvažovat tak, že musíme dát účetnímu dvoru prostor k tomu, aby jednal například efektivněji v oblasti zemědělské politiky. Já jsem eurofil a e, je spousta eurofilů, e, kteří e, nenecházejí prostor, ať už je to v evropském rozpočtu nebo finančním systému. A taky mezi eurofily je jakási frustrace, že tu není dost prostoru pro tyto otázky, nebo nejsou ty otázky vedeny příliš cíleně. Já jsem eh, ve svém eh, dodatku o tom hovořil, o tom, že bychom se měli více zaměřit na, na podstatu. Kolik bank například může být rekapitalizováno z, z rozpočtu pro eh, zemědělství? Co by dělali? Poznámka mimo mikrofon. To byl jenom eh, takový, eh, takový příklad. Já jsem zmínil zemědělství, ale může to být i, i e, rozpočet na soudržnost. Takže e, bych, co se mandátu týče, e, raději směřoval účetní dvůr k efektivnosti, aby aby takto mohlo postupovat. Já vím, že mm, by se musela jít na větší politická rizika. Ve svých dokumentech jsem se zmiňoval o mnoha dalších věcech. Auditoři, eh, ať tomu věříte či nikoli, eh, mohou eh, předvídat a mohli předvídat mnohem lépe ta systémová krizová rizika, která zde dnes jsou. Ať už je to finanční trh a soukromý, soukromý trh, nebo ať to jsou státní dluhy. Kdyby účetní dvůr získal takový eh, prostor, aby vytvořil jakési jádro, ve kterém byste nepotřebovali více než 10 lidí. Protože kdybych bylo více, tak, je to, tak jste vybrali špatné lidi zapotřebí, aby vzniklo takové, om, takové početně uh, omezené uh, uskupení, které by se zabývalo například finanční krizí nebo něčím takovým. Uh, toto vedení by mělo obrovský význam v tom, že by bylo nezávislé. Ano, mohlo by se říct, my už máme máme eh, mm, správní orgán pro systémová rizika, ale problém s těmito agenturami je, včetně tedy ECB, eh, že jsou tolik začleněny do, do této celé hry, eh, že jsou z velké části tedy součástí toho problému. Aha. Ale ten, kdo by byl, ehm, kdo by mohl být eh, hlavně součástí řešení, by neměl být také obvinován z toho, že je hlavně součástí toho eh, problému. Účetní dvůr eh, by měl stát rozumným způsobem nad těmito stranami. Ve Spojených státech ohledně GO byly vedeny určité otázky ze strany kongresu Eh, tak, aby tento orgán mohl vykonávat eh, audit, ale samozřejmě by se nevztahovaly jeho pravomoci na měnovou politiku. Takže mm, by zde byla taky možnost, aby Evropský účetní dvůr by eh, mohl provádět nezbytný audit a mohl by provádět úžasnou práci, co se týče efektivity a účinnosti mohl poskytovat analýzu finanční architektury, eh, která existuje po celém světě. Podívejte se na finanční krizi, bankovní krizi. To všechno souvisí s tím, že ve finanční architektuře zůstávají černé díry. A někteří eh, lidé už, už nechtějí slyšet o tom, že o těchto černých dírách se nevědělo, že se tomu nerozumělo. Takže by se tato téma mohla prodiskutovat v podobném Eh, orgánu, jako je účetní dvůr. A eh, v rámci toho vedení, o kterém jsem teď hovořil, samozřejmě, že to mohou být různé názory na to, jak by měla, mělo takovéto vedení vypadat, jak by tato rada mohla vypadat. Myslím, že složení eh, této rady nebo účetního dvora by se mohlo změnit, mělo změnit, mohla by působit mnohem výkonněji ty změny, o kterých se zde hovořilo, co se navrhovaly zde v průběhu diskuze, jsou mm, nebo zní velice užitečně. A měli bychom přemýšlet o tom, jaký prostor tu je k různým e, řešením. Možná bych nešel až tak daleko jako e, kolegové, ale velice bych se blížil určitým návrhům, protože účetní dvůr podle mě je profesionálním orgánem a má také geografické e, zastoupení. Ehm, také je tu otázka sami politickou organizací, tedy politickým e, orgánem. E, a hovoří se o tom, že tedy může být výhodou to, že má zkušenosti 27 členských států. Chtěli byste být operováni v nemocnici, která, má 20, která je vedena 27 nejlepšími lékaři ze 27 členských států? Eh, přáli byste si mít eh, váš národní fotbalový tým složený se zástupců 11 vašich největších měst, což by tedy nemuseli být zrovna ti nejlepší eh, z vaší země. Já, si, mm, já o tom mám určité pochybnosti. Takže si myslím, že je čas na změnu. A samozřejmě ke složení účetního dvora vedlo určité historické opodstatnění. A plně e, takto e, souhlasím s tím, co říkal e, kolega Carlson. Jenom ještě bych se chtěl zmínit o té možné změně metodiky a, tomu, jak přepracovat DAS. Myslím a doufám, že parlament eh, se eh, vrátí a bude podporovat to, aby zde bylo eh, národní DAS bez členských států, které budou ochotny certifikovat předem svou efektivitu a účinnost v účtech, tak opravdu celá tato věc nebude účinná. Já se eh, omlouvám, že to zní tak silně. Já vím, že členské státy odmítají, včetně tedy naší vlastní země, eh, Spojen, eh, Spojeného království, naše země, když odmítne podepsat příjmovou stránku rozpočtu, tak co s tím? Ehm, vy nemůžete Eh, určitou slabinu tohoto systému nijak překonat, i kdybyste měli, já nevím, kolik auditorů. Já se omluvám, že to říkám tak otevřeně. Doufám, že mohu přispět eh, dobré věci. Eh, děkuji vám zejména za to přispění, které se, nebo vaši poznámku ohledně Eh, ohledně fotbalu. Eh, za pěkného počasí zde také vedeme fotbalové zápasy venku. Eh, chtěl bych navrhnout, abychom postupovali jako při budování fotbalového týmu, když se podívám na německý národní tým, vidíme, že jedna třetina je z Mnichovského klubu takže by to možná skončilo tím, že účetní dvůr bude mít třetinu členů ze Švédska nebo polovinu ze Švédska. Což by možná nebylo nejhorší řešení. Takže pro, pro mě, ještě jednou děkuji za tento nekonvenční přístup. Chtěl bych eh, zahájit další kolo eh, otázek a odpovědí. Opět má slovo naše zpravodajka Jela Sender, potom Ingeborg Kresle, potom pan Balčitis a Jan Mulder. Takže toto kolečko, čas běží, takže prosím. Děkuji vám, pane předsedo, jenom velmi stručně. Velice vám děkuji za vaše příspěvky. Také mi dovolte vás srdečně přivítat v našem výboru. Nyní mi dovolte říci dvě věci. Život po DAS. O tom už jsme se něco vyslyš, vyslechli. Vy jste tam velmi kreativní. Tak, abychom se vymanili z té pomalosti, abychom měli větší účinnost, větší efektivitu a výsledky. Občané Evropské unie to žádají od evropských financí. Zase utrací jedno euro nebo tisíc euro, to nestačí. Jde o to, aby byly utráceny dobrým způsobem. Takže možná, že bychom se mohli dostat i někam nad rámec prohlášení o věrohodnosti. A potom ještě jedna věc, která se eh, objevuje a to jsou ty zpětné toky peněz. Je to téma, které vždy trochu tak jsem otrávilo diskusy. Toho dne, kdy se nám podaří o tom skutečně diskutovat a všichni ti odborníci ekonomové, kteří s námi o tom diskutují, tak když se nám podaří, že ty peníze, které jsou vydávány na jehu, že to e, bude mít vést k úplně stejným zpětným tokům, jako je tomu i na severu, že vznikne takový cyklus, který nebude končit jenom u toho příjemce, ale že se to bude potom vrátit také zpět. No, když se hovoří o té rentabilitě, nemůžeme hovořit jenom o tom, že to má být vydáváno dobře, jasně, ale jde také o to, aby ti, kdo investovali, také mohli být svědkem určitých výsledků. A potom bych zareagovala na přednášku pana Meuse. Vy jste tam uváděl ten příklad těch 27 mechaniků v dílně, Předřečnice hovořila o tom, že pracovala v Pricewaterhouse Coopers, tam se musí pracovat v týmu, někdy to jde lépe, někdy hůře, ale je tam mít, důležité mít toho týmového ducha. Je to také otázka organizace. Alespoň tak jsem to pochopila. Takže každý členský stát by nám mohl navrhnout jako kandidáty ty nejlepší z nejlepších. To by byl ideální případ, ale tam většinou bývá zakopán pes a také by měl panovat týmový duch. Potom může se, se může stát to, že budete mít perfektního auditora, ale nebude mít vůbec žádné politické povědomí. A nám se to nakonec vrátí jako určitý problém. A potom zde máme otázku národní certifikace, pokud jsem vás správně pochopila Zdá se, že to by mohlo být určitý pozitivní prostředek. Podpis ministra neznamená nic víc a nic méně. Jde o neustálé hodnocení. Také neustálé hodnocení ze strany účetního dvora. Máme zkušenosti a doklady toho, že tam byl, byla opravdu katastrofální situace, že to neodpovídá vždy tomu, co z toho nakonec je, když to podepíše ministr. Děkuji a nyní paní Gressle. Já se domnívám, že s podivem, že my se tady zasekáváme na těch 27 členech. Eh, Německý účetní dvůr jich má 50 a není to problém. To je otázka, jak eh, lidé chápou sami sebe a svoji funkci. Já si myslím, že tam by bylo možné ještě hledat co zlepšit, a zvláště jak se chápou jako celek. A zde nejsem ochotná se spokojit jenom s těmi interními implementačními pravidly a etickým porexem, ale já bych eh, chtěla, aby zde ještě eh, účetní dvůr trochu zapracoval na tom, jak chápe sám sebe, jak chápe sám svoji roli a jak tak činí jednotliví členové, jak to potom prosazují. To bylo první téma. Takže, jak chápe eh, účetní dvůr a jednotliví auditoři sami sebe? A paní Kajalajt, jak vidíte vývoj DAS v příštích letech? Ono to je velice zajímavé o tom, co říkal pan Miles a bohužel možná bude mít pravdu, ona se zvyšuje neustále ta chybovost a co pak? No pak se neděje vůbec nic. Já jsem začínala v roce 2004. Chybovost byla přes 12, 12% ve strukturálních fondech a nikoho to nezajímalo. A kdyby to bylo 20%, nás by to také nezajímalo, my bychom prostě udíleli absolutoru, protože tak to zkrátka je. No, takže když já se na to dívám, jak je to jak je snižována ta chybovost ve strukturálních fondech takovými specifickými postupy. Já říkám, proč to vůbec děláte? Vždyť my bychom vám to spolkli, ať už by ta chybovost byla jakkoliv vysoká. E, takže ono je potom jasné, že to nikdo nebere moc vážně, když vidíte, jak se s tím interně zachází a jak vážně chápeme potom DAS. Co je pro nás absolutorium? To je také úkol pro nás a je důležité si uvědomit a říct si, jak chceme my postupovat dále. Je to otázka, kterou si nyní musíme položit. Ano, nastává bod zvratu, já to pocituji. I ten můj stát, ten vždy eh, posílal do Bruselu 1% HND, to je náš příspěvek a eh, to, co my z toho máme, to je docela dobrá věc, takže mi to tam prostě pošlem to jedno procento a děj se vůle boží. No ale nyní těmi záchrannými mechanismy se to procento vlastně mnohem více zvýšilo. A teď je otázka, jestli my chceme něco změnit nebo ne. Když se podíváme na dosavadní činnost účetního dvora, já mám určité obdavy, když pohlížím na vývoj v jednotlivých státech. Ta řecká katastrofa, už jsou 30 let členy Evropské unie a jaká je tu situace? Oni jsou takřka rozvojovou zemí. E, Španělsko to má také obrovské problémy. Od roku 89 tam přes strukturální fondy přišlo na 170 miliard eur a také je tam katastrofální situace. Já se se tady jak se chápe zde účetní dvůry, kde je váš hlas v celé té katastrofální situaci? Já bych očekávala, že to jsou věci, s nimiž budeme zacházet velice ofenzivně. A já jsem ochotná také přiznat chybu a říct mea culpa, protože my jsme při tom kolektivním selhali, selhání hrali i roli, jako když se řekneme, budeme pokračovat jako dosud, no tak fajn, tak jsme o tom diskutovali, ale musíme si říct, že opravdu nechceme něco změnit. Děkuji a nyní pan kolega Balčitis. Děkuji vám, pane Chtěl bych vám velice srdečně poděkovat. Děkuji všem expertům i všem zpravodajům za tuto opravdu napínavou diskuzi. Původně jsem se nechtěl tak aktivně účastnit této diskuze, ale dnes jsme eh, slyšeli informace o, úležit, o důležitých otázkách a náš výbor jako politická instituce, hovořil o tom pan kolega Kalfin, se zabýval opravdu celou řadou dokumentů, čísel a vlastně nezvládáme zpracovávat celý informační tok protože nemáme k dispozici příslušný systém. A paní Flizo se zmínila o jednom problému v souvislosti s informačními technologiemi. Téměř všechny členské státy, Německo, Litva, Lotyšsko, používají totiž různé informační systémy, různé systémy sběru dat. A tak to bude dlouho trvat, než pochopíme, co se vlastně odehrává v jednotlivých členských státech a jaké funkce plní určité instituce, které jsou zodpovědné za kontrolu výdajů, ale zpět k účetnímu dvoru a jeho členům. 27 členů sledují zájem aby tam zastávali zájmy svých zemí, protože mají zájem na prodloužení svých pracovních smluv. A tak bych eh, se rád dozvěděl, zda tým expertů, tým profesních pracovníků eh, potřebují mít na svém čele nějakého hlavního auditora, protože takováto nová struktura by se mohla zabývat nejenom audity prostředků vynakládaných z evropských strojů, ale i provádět audity v jednotlivých členských státech. V současnosti existují různé struktury, které se překrývají. My jsme se zabývali zprávami OLAFu, různými zprávami, které se týkají oblasti eh, zemědělství a soudržnosti a dalších, ale myslím, že budeme konfrontováni s mnohem většími problémy. A to je tedy ten eh, rozsah informací, které nezvládáme. A tak se domnívám, že by účetní dvůr měl zohlednit takovéto aspekty, stejně jako o tom hovořila paní Kresle. Působím v této oblasti již určitou dobu a mohu z toho vyvodit, že podle toho, jak se připraví určité tabulky, jak se předloží různé uh, informace, tak je možné získat pozitivní nebo záporný výrok. To jsou různé systémy. Jan Mulder, děkuji, pane předsedo, k velkému politování jsem se nemohl eh, zúčastnit eh, začátkem odpoledne Nemohl jsem se tady zúčastnit prvé části, ale až doteďka jsem naslouchal opravdu s velkým zájmem. Já mohu pouze říci, že jsem eh, byl eh, poslancem Evropského parlamentu a opravdu jsem se velice cenil Evropského účetního dvora. Domnívám se, že eh, naplňoval tuto velice důležitou úlohu a že jsem se také od něho hodně přiučil, ale vysí nad tím jeden stín. Po roce 1994 jsme nikdy neměli pozitivní prohlášení o věrohodnosti. Někteří sice o jeho užitečnosti pochybují, ale je zakotven ve smlouvě a musíme se tedy postarat o to, jakožto výbor pro kontrolu rozpočtu, který eh, odpovídá komisi, aby tedy ho eh, eh, měli pozitivní prohlášení o věrohodnosti. My jsme využili veškerých cest, abychom toho dosáhli, ale bez eh, kýženého výsledku. A to je tedy ten problém. Pan Mus hovořil o té myšlence, že by se nevytvářelo prohlášení za jednotlivé členské státy od roku 2003, myslím, Terry Win a já jsme přišli s touto myšlenkou. Sledovali jsme ji ve e, více institucionální dohodě, ale jak členské státy, tak komise přistupovaly k tomuto návrhu velice zdrženlivě já jsem to nikdy pořádně nepochopil, protože je to vlastně nedostatečná e, demokracie, když dopustíte, aby národní vlády e, Eh, vynakládali 80 rozpočtu a eh, nezodpovídali se za to. To je tedy eh, nedostatek demokracie. A kdyby předkládali toto prohlášení a toto prohlášení by nebylo správné, tak by to přece nebylo dobré pro politické zdraví. Takže se nám teď konečně podařilo po šesti letech, že meziinstitucionální dohoda bude zveřejněna. Dohoda mezi třemi stranami. Dvě strany řekly, že to splní, ale že to nebude k dispozici třetí straně. E, nemůže být nic směšnějšího, podle mého. A nyní se vydáváme tedy novou cestou, že o tom můžeme jednat s komisí a s členskými státy, že budou takové roční souhrny. Ale já jsem se tedy zúčastnil jenom části diskuze a e, chtěl bych říct, že zažíváme turbulentní časy v Evropě, e, vytváříme mechanismus pro zajištění finanční stability. Někteří tvrdí, že to budou tisíce miliard eur, což představuje více než E, současný víceletý rozpočet na sedm let, takže e, kde je tedy e, přínos Evropského účetního dvora a nemluvě o Evropském parlamentu. To je tedy ten vývoj, který vyplynul z nutnosti. Všichni chápou, že je to nutné 60 miliard z evropského rozpočtu jsme proto vyčlenili, ale kde je tedy ta parlamentní kontrola Evropského účetního dvora? To je tedy ta jedna z výzev, které musíme naléhavě řešit. Velice vám děkuji za tyto komplexní otázky. Pokud nemáte žádné další naléhavé e, otázky, pokud se nehlásíte o slovo, tak se obracím na panelisty a na eh, předsedu účetního dvora a prosím o to, že poslední slovo dám naší zpravodajce, Myslím, že pět minut vám bude stačit a nyní paní Light máte slovo. Děkuji. Já eh, domnívám, že mi bude pět minut stačit, protože otázky, které položila paní Gresle a Ayala Sender, lze zodpovědět stejně. Eh, já eh, hned vysvětlím. Pro příští plánovací období eh, politiky soudržnosti je takový systém, že členské státy eh, dají dohromady eh, strukturální balíček pro školy, autobusový systém pro školy v jednom balíčku a potom to bude otázka způsobilosti. Provedete tu reformu či ne? A e, na tomto základě budou poskytnuty finanční prostředky. Zda ano či ne. Takže už to nebude otázka, jak o tom hovořila paní Gresle, 12% chybovost e, která nikoho nezajímá. Odpověď bude jednoduchá. Dáte prostředky k dispozici Estonsku e, pro realizaci. Myslím, že to eh, eh, bude předmětem mnohem větší pozornosti, protože to bude kritérium způsobilosti. Ptáte se eh, na DAS a co je zatím. Myslím, že musíte hrát mnohem větší roli, aby starý současný systém neudusil v zárodku vytváření nového systému a už si můžeme být jistí, že tak to bude vypadat budoucnost, ale musíme vyřešit ten velký problém a také krátký exkurs do historie. E, ptali jste se e, na ty e, e, detaily. Já se domnívám, že v roce 2004 jsme neprezentovali statistické údaje, jenom výsledky auditu a e, někteří se snažili říkat, to je vaše stanovisko, my jsme řekli, to je naše profesionální stanovisko, ale někdy ne pomáhá. Proto jsme vytvořili mocnou e, zbraň. Máme tedy e, statistické údaje, které lze opakovat, takže ty výsledky jsou stejné. Nebo takže jsme prokázali, že naše profesní stanovisko se opírá o e, solidní auditní činnost. Jistě, možná to není manévrovací prostor pro jiné záležitosti, ale můžete držet krok jenom, když eh, máme eh, kritéria způsobilosti. Pokud má účetní dvůr dva souběžné systémy, potom bude mít problémy eh, při zohledňování těch starých otázek. Pan Balčitis, to je pravda, ne všechny členské státy mají účetní systém, který časově poskytuje korektní údaje eh, na vyžádání například v oblasti soudržnosti. To znamená, že účetní dvůr se musí hlouběji zabývat eh, těmi údaje pro řízení programu, počínajíc úrovní členských států a při posílení tohoto systému účetní dvůr bude eh, schopen se více spoléhat na to, co se odehrává na čl- úrovni členských států. Toho se posud nepodařilo dosáhnout. Děkuji paní Kaliulajt za dodržení času. Ještě se nám čas ušetřila, takže nyní můžeme dát prostor eh, eh, dalšímu panelistovi, pokud si to přeje, pane Mojs. Ano, také se pokusím ušetřit trochu času, pane předsedo. Myslím, že ty otázky jsou poměrně eh, jasné, přímé, co se týče evropského eh, mechanismu stability, eh, co se říká ve Washingtonu je, že v celém tom mechanismu vidí jakousi auditorskou eh, radu pěti osob z nejvyšších auditorských institucí a Evropského účetního dvoru. Já nevím, jestli tedy účetní dvůr chce být za to situaci, to, to nekomentuji, jenom komentuji to, co se co jsem eh, tedy slyšela ve Washingtonu. Je třeba pak se zamyslet tím, jestli to vhodné. Jenom jednu věc, eh, o které bych se chtěla zmínit, je DAS. DAS je ve smlouvě. A já bych chtěl eh, prolomit toto přesvědčení. Nejdřív vznikla smlouva, pak teprve DAS. Takže DAS je jedním z výkladů smlouvy. A když si to opravdu dobře přečtu, tak bych mohl eh, spojit eh, tak bych mohl spojit eh, to prohlášení o věrohodnosti účtů s nějakým jiným způsobem, ale já si opravdu nemyslím, že DAS by byl právní nezbytností. Ehm, určitě bych byl schopen najít eh, právníka, který by to, eh, který by to řekl. Záleží opravdu na tom, jak se podíváte na smlouvu, jak ji budete číst. Eh, ano, nadmitek informací opravdu má sami souci, protože je zapotřebí opravdu, aby Evropa hovořila jedním jazykem, co se údajů týče. Možná na závěr, že je tu paní Alessandra nedorozumění. Já bych neřekl, že e, národní prohlášení věrohodnosti by bylo, e, by bylo náhradou auditu. Je pouze doplňkem auditu, normálního auditu. Nenahrazuje jej. Nena, nenahrazuje e, ani e, další prvky. Tak já jsem alespoň vždycky chápal tedy e, tuto situaci. Abych ušetřil čas, pane předsedo, tak myslím, že to by bylo e, takovým souhrnem myšlenek, které jsem chtěl přednést. Děkuji. Přeji si další penalisté se vyjádřit, eh, stručně odpovědět, přednést eh, závěrečné e, projevy? Ne. Takže, pane prezidente Caldeiro, předávám vám slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem vděčný za tuto příležitost vašemu výboru, že nám poskytl prostor dnes odpoledne Děkuji vám za otevřenou výměnu názorů. Bylo to opravdu obohacující. A teď využiji jednoho výrazu. Um, paní Ayala Sender, ano, eh, život existuje i mimo DAS. Jedna z výzev, které jsou i pro vás, je podívat se na to, co si přejeme, co chceme mít eh, jak má vypadat výroční zpráva účetní dvora. Účetní dvůr eh, píše výroční zprávy v podstatě na základě toho, co potřebujeme pro DAS. Ale my potřebujeme rozšířit tuto činnost, abychom měli více informací o výkonu, o výkonnosti chceme s vámi společně uvažovat o tom, co má být to obsahem výroční zprávy, aby to bylo podstatné pro vás, pro výbor, pro instituce. Samozřejmě, že máme určité povinnosti vyplývající ze smlouvy. Musíme každoročně eh, vyprodukovat eh, výroční prohlášení věrohodnosti účtu. Ale eh, toto prohlášení věrohodnosti musí být prováděno tak, že budeme přitom brát v úvahu změnu v, ve změně finančního nařízení, finančního řízení. Když bude přijato finanční nařízení, Musíme se podívat na to, jak bude formulováno. A měla by tu být jasně vidět zodpovědnost od základní úrovně v členských státech postupně až po Evropskou komisi. Všichni musí poskytnout patřičné ujištění o věrohodnosti. A na základě toho pak můžeme ušetřit hodně zdrojů. Ale Především musíme být přesvědčeni o tom, že takové to prohlášení věrohodnosti je efektivní, že je důvěryhodné že ta čísla jsou důvěryhodná. Už jsme měli určité příklady v minulosti eh, potíží, které už nastaly. Proto, pane předsedo, si myslím, že úloha, mandát účetního dvora musí být chápány v širším kontextu, jak už jsem zdůraznil. nového rámce odpovědnosti, který je nastaven nově v Evropské unii. Eh, v prostřednictvím slov, které jsou relevantní v určitých částech pro členské státy, pro některé členské státy, abychom se věnovali určitým potřebám. Většina e, z zodpovědností leží mimo rozpočet Evropské unie, protože spočívají e, na e, zodpovědnosti národní. My možná Eh, můžeme nějakým způsobem eh, dosáhnout eh, vzájemnosti. Ale to je výzva, kterou se musíme zabývat do budoucnosti. Pokud tento výbor se tak domnívá, a mm, pokud to mohu teď navrhnout také kolegům v kolegiu, je, že účetní dvůr by měl pro následující období poskytovat něco, čem, čemu bych eh, říkal eh, celkový eh, perspektivní pohled na audit abychom viděli, kde jsou jednotlivá místa, která se překrývají, kde dochází k nějakým mezerám, kde stojí ehm, instituce, kde stojí účetní dvůr, kde stojí účet, Eh, ty kontrolní eh, instituce jednotlivých eh, členských států, kde jsou rizika a tak dále. To by šlo. Děkuji vám mnohokrát, pane prezidente. Ještě bych chtěla předat slovo paní A.L. Sender jako zpravodajce, aby uzavřela tuto schůzi a možná přednesla několik doporučení o tom, jak postupovat dál. Prosím, Ines. Sí, gracias, presidente. Sí, la verdad es que... Děkuji vám, pane předsedo. Ano, bylo to velice zajímavé setkání. A velice zajímavé prezentace nejrůznějších názorů. Ano, to také nebylo tak bez kontroverzí. Myslím, že zde byl vykreslen takový velice pestrý obrázek. A zůstávají zde ty velké otázky, tak jak je formulovala paní Gresle. Potřebujeme nástroj, který nám pomůže v době velkých otazníků a velké nejistoty. Nástroj, který nás v této době může uklidnit a dokáže, že máme fungující auditní grémium. Je zde ještě celá řada otevřených otázek a my nyní potřebujeme jistotu. A to, co říkal předseda účetního dvora, pan Caldera, svědčí o velké otevřenosti objevuje se celá řada otázek, je třeba to celé také chápat v kontextu historického vývoje. Otázka, zda se v jednotlivých rozpočtech utrácí příliš nebo nikoli, jakým způsobem lze kontrolovat výdaje, zda je správné to, že neustále musíme platit za ty černé díry, které se objevují u jednotlivých bank, jak to celé bude pokračovat a jak má v budoucnu vypadat mandát. Zaznělo zde, že mandát je dostačující, že tento mandát poskytuje dostatek prostoru. Poskytuje dostatek prostoru pro to, aby se řešily na zde položené otázky. Otázky související s nedostatky, s riziky a podobně. Otázka je, jak nyní budeme zacházet s obavami občanů. A evropští občané právě nyní, v době velké nejistoty, očekávají určitou jistotu. A náš parlamentní výbor i Evropský účetní dvůr musí spolupracovat. A musíme usilovat o vytvoření takového nástroje, který nám možná také dodá trochu nové a další naděje. Naděje, že tato situace, která se možná jeví být beznadějnou, se obrátí v něco lepšího. Já tedy doufám, že se nám podaří v budoucnu situaci zlepšit. Velice děkuji paní kolegyně Ayala Sender. Děkuji vám všem, vážné poslankyně, vážní poslanci, naši hosté. Abych uzavřel veřejné slyšení, chtěl bych učinit tři věci. Nejprve bych chtěl našim váženým hostům velice poděkovat, že se zúčastnili tohoto veřejného slyšení. Je to paní kolegyně Kaliulajt, paní Petruškevičeně a paní Flizo, dále pan Carlson a samozřejmě předseda účetního dvora pan Caldeira. Pokud mohu zhrnout, a v neposlední řadě eh, pan Muis. Takže ještě jednou velice děkuji, že jste se zúčastnili této nesmírně důležité diskuze. Myslím, že jste nám dali mnoho eh, podnětů pro další diskuze. Mám-li zhrnout ty nejdůležitější témata, jsou to eh, obsáhlé otázky harmonizace, centralizace, společné kultury zodpovědnosti a systému kontroly v Evropské unii. Eh, zkušenosti ze soukromého sektoru mohou být důležité, ale nejsou podmínkou, protože soukromý sektor eh, má problémy a potom máme obrovská očekávání, jak eh, mnozí poslanci vyjádřili od účetního dvora pane Caldero. Eh, domnívám se, že můžeme vás povzbudit, abyste se snažil Eh, udělat to nejlepší ze všech evropských auditů, co můžete na základě svých kompetencí, které již máte a usilovat o další eh, rozvoj evropského auditu a eh, vaším partnerem v této oblasti je Evropský parlament. Chtěl bych vás ujistit, že to je celkový dojem, celkové přesvědčení našeho výboru pro rozpočtovou kontrolu a jak to e, vyjádřila paní Gressle a Ayala Sender, my se musíme zhostit své vlastní e, odpovědnosti v kontrole evropského rozpočtu. A já bych chtěl ještě oznámit, že běží proces udělování auditoria a nyní je na čase poděkovat Eh, našim pracovníkům, sekretariátu výboru, také všem partnerům v Evropském účetním dvoře. Chtěli bychom panelisty a eh, vážené poslance pozvat na malou recepci. A já bych rád poděkoval našim pracovníkům. Nejprve bych chtěl poděkovat panu Bentu Adamsnovi, který nás v rámci rotace a odchodu do důchodu odejde. On odchází do důchodu, bude to velká ztráta pro nás, ale věci někdy končí. Chtěli bychom vám popřát zejména dobré zdraví eh, do této třetí fáze vašeho života. Děkujeme vám za aktivní účast v sekretariátu